Good afternoon, colleagues. Dobré odpoledne, kolegové. Prosím, posaďte se všichni, abychom mohli zahájit schůzi. Jak víte, je to společné zasedání výboru budget a ekon podle pravidla 55. A Nejprve bych rád, abychom přijali program. Nejsou žádné připomínky. Děkuji. Žádné sdělení nemám, takže můžeme hned přejít k bodu 3, což je veřejné slyšení na téma Evropský, Evropský fond strategických investic, což je téma velice aktuální i vzhledem k tomu, že teď se předkládá zpráva eh, ke návrhu komise, mm, která tímto fondem chce podpořit růst a investice v Unii. Minulý týden jsme se sešli s komisí na diskuzi a v dalších dnech zpravodajové dokončí zprávu, takže mm, toto slyšení je velice aktuální a umožní nám podívat se na některé zásadní aspekty Junckerova plánu. A na to jsme si přizvali experty. Slyšení jsme rozdělili do dvou bloků. Já budu předsedat prvnímu bloku a poté předám slovo eh, Žánovi Artuimu, který bude předsedat druhému bloku. První blok se zaměří na makroekonomický dopad, který očekáváme, ale zatím to není úplně jisté, jaký tento plán bude mít dopad a potom se zaměříme na řízení fondu EFSI a zaměříme se i na problematiku výběru projektu a v neposlední řadě budeme hovořit o nezbytném předpokladu a eh, to leží tedy všem na srdci, to znamená, jak zajistit financování, doplňkové financování, to je takzvaná adicionalita. A samozřejmě eh, eh, to je průřezové téma, které eh, se týká. A potom máme tam další tedy ještě témata jako kritéria, mm, která se musí stanovit v nařízení a potom i, i jak to bude s dohodou, který, kterou se zakládá EFSI. A máme zde čtyři řečníky prvního panelu kteří dostanou slovo, aby každý z nich v deseti minutách přednesl své úvodní slovo, poté zpravodajové a poté diskuze a poté dostanou slovo tedy eh, po, eh, potom dostanou slovo další členové výboru. Ještě Žánovi dám slovo, já nemám, co bych doplnil a hned přejdeme ke slyšení. Děkuji, takže Začneme prvním řečníkem a jsme hrdí, že mezi námi je Filip Mejstad, bývalý eh, prezident Evropské investiční banky. Filipe, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, dámy a pánové, možná dvě poznámky úvodem. První. Jsem přesvědčen, že Junckerův plán, tedy investiční plán, eh, je velice případný teď. A v podstatě teď je pouze první etapa, kdy eh, všichni si uvědomili, že je třeba více investovat do infrastruktury, do dovedností, do průmyslu budoucna. Můžeme tento plán kritizovat, i já sám bych měl pár kritických poznámek, ale já eh, je ale chci přednést v konstruktivním duchu, protože podle mě je zásadní, aby Junckerův plán eh, byl úspěšný zastávajícího politického klimatu, kdy často je spochybňována Evropská unie a její činnosti. Proto je o to důležitější, aby Evropská unie ukázala, že takovýto evropský program umožní eh, pozitivní dopad, jak tedy krátkodobě pozitivní dopad na poptávku, poněvadž investice dají práci podnikům, které budou budovat infrastrukturu, budou vyrábět zařízení, budou eh, provádět in, eh, výzkumné programy, ale bude to mít i dopad dlouhodobý na konkurenceschopnost na Evropské unie a na nabídku a na potenciál růstu. Takže první poznámka je zásadní, abychom udělali maximum pro to, aby skončil tento plán úspěšně. Druhá předběžná poznámka. Tento Junckerův plán se opírá o tři pilíře. Ten, o kterém budeme hovořit dnes, to je ten Evropský fond strategických investic. Ale nezapomínejme, že tady je druhý pilíř, což je společná platforma odborné, tedy technické pomoci pro promotéry projektů. A třetí pilíř, což je Eh, dokončení interního vnitřního trhu v některých sektorech jako energetika, doprava a digitální trh. A jak víte, pan místo předseda Katajnen často opakuje, že podle něj třetí pilíř je nejdůležitější a určitě má pravdu. Takže je třeba si než přát, aby komise velice rychle předložila rychle návrhy, které se budou týkat těchto tří pilířů. Takže na základě těchto dvou poznámek, tak velice rychle teď bych rád, protože se mám omezit na 10 minut, tak velice rychle bych chtěl se zaměřit na eh, eh, eh, určité otázky, ale samozřejmě velice zhruba. Takže první bod je ta slavná otázka adicionality. Máme zde dva aspekty adicionality je zřejmé. Proto, aby to mělo pozitivní dopad na ekonomiku, tak musí jít o investice, které budou navíc, které by se bez Junckerova plánu nemohly realizovat. A potom druhý aspekt. Dále těch 16 miliard, které Evropská unie eh, uvolní mm, do toho garančního fondu, tak těch 16 miliard půjde z evropského rozpočtu, alespoň část, a, a bude, půjde to z CEF, Connecting Europe Facility, a potom z programu Horizont 2020, tedy z výzkumu. To jsou články 18 a 19 návrhu na řízení. Komise nám říká tady, že ty eh, prostředky, které takto budou převedeny, budou mít vyšší dopad, efektivnější budou, pokud eh, budou investovány prostřednictvím fondu EFSI. Je to možné, ale to třeba ještě prověřit. Komise nám říká, že to prověří, ale ještě nevysvětlila jak. Já si myslím, že tady asi budou určité metodické problémy, abychom se ujistili, že skutečně to, ten efekt bude lepší, větší u těchto prostředků, které již se Eh, eh, plánovali eh, v jiných nástrojích, které mají mít také pákový aspekt. Další aspekt adicionality. Evropská investiční banka prostřednictvím EFSI nemůže financovat ty investice, které by již normálně stejně financovala. Takže tady to kritérium je takzvaná míra rizika. Evropská investiční banka se hodně změnila v tomto, eh, bere na sebe dnes větší riziko než před 20 lety, ale eh, z dobrého důvodu, eh, protože ale chce si zachovat rating 3A, AAA a banka údajně přičítá velký význam tomuto ratingu AAA, ale já můžu vám vysvětlit proč. Jeden z argumentů je, hlavní kategorie eh, těch, které kupují obligace, eh, jsou tedy centrální banky. A kdyby, eh, kdyby tedy ten rating byl nižší, 2A, tak potom již ty centrální banky by nemohly kupovat obligace hm, EIB. Takže je to normální, že EIB tolik trvá na tomto a chce hm, velice pečlivě analyzovat riziko. Pro mě je to úplně jasné. A to, že je třeba, aby EIB banka se angažovala, aby používala EFSI pouze pro financování těch projektů, které budou rizikovější než projekty, které by normálně financovala podle běžných pravidel. Druhá otázka. Pákový efekt, ten slavný pákový efekt, který se jeví jako velice velký, významný, ambiciózní, a Evropská investiční banka již eh, zajistila velký pákový efekt v minulosti určitých projektů, ale bylo to trochu jinak, v jiných, eh, jinými způsoby. Například eh, Risk Sharing Facility v oblasti výzkumu. To je první program, který se stal programem Inofin a mm, zde Tady se plánovaly 3 miliardy záruk ze strany EU, které umožnily bance, aby si vypůjčila 18 miliard a těch 18 miliard umožní zafinancovat eh, eh, program ve výši 48 miliard. Takže to je velký pákový efekt. Ale vidíte, že tady potom ty poměry jsou jiné, než je tomu teď v Junckerově plánu. A jedna věc je jistá podle mě je to, že asi se nepodaří přilákat soukromé investory tak, jak se plánuje. Tedy e, čtyři pětiny e, financování by měly jít ze soukromého sektoru. Asi se nepodaří nalákat soukromé e, investory v této míře, pokud by se s nimi zacházelo hůř než EIB. A podle nařízení ta záruka se bude poskytovat pouze ale Evropské investiční bance a ne soukromým investorům podle stávajícího návrhu nařízení. A z toho já nedokuji, že jediný způsob, jak zajistit, aby ten systém byl atraktivní pro soukromý sektor, je požadovat, aby EIB eh, obecně Eh, zaujala eh, pozici eh, mm, juniorského věřitele, to znamená, aby to šlo o subordinované dluhy, protože jinak soukromí investoři řeknou, no bank EIB má garanci a my ne. Takže je třeba, aby EIB měla pozici tedy subordinovaného subjektu ve srovnání s soukromými sektor, investory. Takže to asi, já myslím, že to by se mělo nějak explicitně zakotvit, eh, buď tedy v dohodě mezi komisí a EIB nebo v samotném nařízení. Třetí otázka, governance, řízení, zpráva. Velice rychle vy asi znáte, co se navrhuje. Eh, eh, pilotní výbor takzvaný, potom investiční výbor, tedy orgány EIB. Já myslím, že tady právně řečeno nelze změnit rozhodovací procedury v Evropské investiční bance, protože to je definováno v protokolu ke smlouvě, takže nařízení nemůže být v rozporu se smlouvou, respektive jim protokolem. Také si myslím, že je třeba tady udělat rozdíl. Rozdíl mezi tím, jaká bude role toho řídicího výboru. Ten bude definovat základní orientace investiční politiky základní linie a rizikový profil celého portfolia projektu. Ano, to bude role toho řídícího výboru. A tady i by měla přes něj probíhat role, kontrolní role parlamentu. A potom půjde o výběr konkrétních projektů, výběr konkrétních jednotlivých projektů. Já myslím, že toto by mělo zůstat v kompetenci EIB, protože EIB má lepší know-how pro výběr těch solidních životaschopných projektů. A jaká, role, jaká má být role investičního výboru? Tady mě zajímá, jak se vyvinulo změní nařízení. Již se to hodně změnilo, ale jak víte, investiční výbor má mít šest nezávislých expertů, ale role toho investičního výboru nebude vybírat projekty. Mm, e, protože mm, tam asi šest expertů, i když budou vynikající, nebude schopno e, prostudovat všechny projekty, tak budou stovky. Ne. Role investičního výboru bude prověřovat, zdáli projekty vybrané EIB splňují podmínky. Podmínky stanovené v článku 5 návrhu nařízení a Eh, ty základní linie, orientace, rizikový profil, tak jak to bude definovat řídící výbor. Ano, tady bude užitečné mít ty experty a mm, zdali tedy EIB má nárok na záruku, zdali EIB respektuje stanovené podmínky. A čtvrtá otázka. Eh, tedy eh, odměna nebo cena za záruku. Zde chci upozornit na to. Tady kolem toho jsou velké diskuze já chápu komisi, ta chce, eh, aby ta odměna se odvíjela od rizika, eh, které na sebe vezme evropský rozpočet. A tudíž eh, se snaží o odměnu, kterou bude platit EIB a která bude co nejvyšší samozřejmě, ale nevyhnutelně jsou to náklady, které stejně se nakonec odrazí v těch půjčkách, respektive úvěrech EIB. A takže tady je třeba nalézt tu správnou, rozumnou rovnováhu. A teď pátá otázka. Když vidíme seznam, který byl zveřejněn komisí, tedy eh, seznam investic, které případně mm, bude možné financovat přes fond EFSI, je zjevné, že řada z nich asi nikdy nenalákají čtyři pětiny soukromých financí. To bude nemožné, protože jde o projekty, které jsou určitě zajímavé, ale mají rentabilitu, eh, která je spíše rentabilita společenská, sociální, někdy i ekonomická možná, ale finanční rentabilita je příliš malá, nebo příliš nejistá, nebo příliš vzdálená v čase. Takže soukromý sektor o to nebude mít zájem. A zde asi u řady projektů bude potřebná větší veřejná podpora. A zde bych chtěl upozornit na jeden bod, a to, že komise, ta si toho je dobře vědomá a explicitně to píše v jednom dokumentu. To je dokument eh, komise, který byl zveřejněn, který se týká Unie kapitálových trhů. Tam je explicitní věta, která říká, řada investic si vyžaduje vyšší veřejnou podporu vzhledem k povaze těch investic. Evropa, Evropská komise to uznává a snaží se to vysvětlit, jak to bude tedy s aplikací pravidel paktu stability a konkrétně, jak to bude s aplikací toho, co on nazývá tzv. investiční klauzule ve smyslu paktu stability. To znamená možnost odchylky, doča, dočasné odchylky od eh, toho základního kurzu, mm, který nás vede k k, k, si k, k tomu, jak by měly vypadat v budoucnu naše rozpočty, to musí státy plnit, ale tady může být taková odchylka, pokud jde o produktivní investice, tak se lze odchýlit od tohoto kurzu. Ale ve stejném dokumentu komise doplňuje, že je třeba splnit určité podmínky pro to, aby bylo možné aplikovat tuto investiční klauzuli, včetně toho faktu, že dotčený stát – nemůže eh, mít schodek, který by překročil 3 HDP, tedy ten stanovený limit. Jasné, že za stávajících okolností určitý počet zemí, které vy dobře znáte, včetně tady bez toho, aniž bychom vylučovali našeho eh, předsedu, tak ty země ex ofo budou vyloučeny z té klauzule investiční. Na to chci upozornit. Můj osobní názor je, že pokud mají o investici, která byla zanalizována do hloubky, která byla odsouhlasena příslušnými orgány EIB a která je financována přes fond EFSI, tak potom veřejné spolufinancování případně by mělo uh, Eh, mít možnost profitovat z té investiční klauzule bez jakýchkoliv dalších eh, podmínek. A teď spolupráce s těmi národními podmínk, s, na, eh, s národními bankami, centrálními bankami. Zde chci zdůraznit jenom, že ideálně by bylo, aby také přispívali do fondu EFSI, ale z různých důvodů asi to neudělají nejspíš, ale takže, ale mohl by se vytvořit takový jeden fond navíc, který by byl takový doplňkový k EFSI a já za chvíli případně vám upřesním, jak si to představuju. A poslední sedmá otázka a to je otázka rizika. Příliš velké koncentrace v některých nebo v několika zemích, protože tady k tomu napovídá několik faktorů. Za prvé, přirozená tendence EIB zabývat se především projekty v zemích, kde ten objem bude rychle růst. A potom soukromí investoři asi do některých zemí radši půjdou než jinam. A za třetí eh, pravidla eh, paktu stability, za, za čtvrté na, eh, ty národní banky nebo veřejné banky jsou tedy mocnější v některých státech než jinde. Takže je zde riziko, že ten fond se bude koncentrovat silně na některé země pouze, Junckerův plán říká předem ne, žá, ne, předem se nic nealekuje do konkrétních geografických zón či sektorů, ale stejně já myslím, že je třeba si dát pozor na rozložení toho fondu. Děkuji. Pane Mejstate, děkuji za tuto prezentaci a za body, které jste zdůraznil. A nyní dám slovo Hansovi Bruinksovi, který je výkonným ředitelem Evropské environmentální agentury. Děkuji, eh, pane předsedo, za možnost přispět eh, eh, k tomuto velice důležitému slyšení k FSI. Ve své prezentaci zdůrazním, jak jsou finance třeba pro přechod k zelené ekonomice, eh, na kterém už teď spolupracujeme s Evropskou investiční bankou. Tohle souvisí se článkem 5.2 návrhu nařízení kde se hovoří o požadavcích na použití, eh, včetně eh, výzkumu a vývoje a obnovitelných zdrojů energie, efektivního využívání energií a také přírodních zdrojů a rozvoje měst. Já tady dnes budu hovořit na, o, o tom, co bylo v naší pětileté eh, zprávě výhledové, kterou oficiálně při, eh, představíme zítra v Bruselu. Nicméně její závěry jsou velice důležité pro stanovování investičních priorit kde tedy vynakládat ty eh, vzácné veřejné soukromé zdroje. Naším prvním závěrem je, že ekologická a klimatická politika přinesla eh, zásadní pokrok nejenom pro životní prostředí, ale eh, i pro ekonomiku a lidské zdraví a blahobyt. Druhým hm, hlavním závěrem je, že Evropa čelí jako další země na této planetě zásadní výzvy v oblasti eh, výroby a spotřeby, které nejsou udržitelné dlouhodobě a které se eh, rychle v globálním kontextu mění. Pokud čekáme, hm, že světový hospodářský výstup, hm, hm, tedy výroba se zatrojnásobí eh, do roku 2050, tak nelze pokračovat podle stávajícího scénáře ve výrobě energií například. Pokud budeme chtít dosáhnout eh, cíle na rok 2050 evropských institucích eh, v jejich sedmém ekologickém akčním programu, ale také v klimatickém a energetickém balíčku v oblasti dopravní politiky a také v dalších eh, politikách, sice cíl nízkouhlíkové ekonomiky, cirkulární ekonomiky a, a silného přírodního kapitálu, co by základu pro eh, trvalou eh, prosperitu, musíme nastoupit do určité eh, logiky přechodu. Zdá se to možná i jako nepokořitelný úkol, ale my si domníváme, a možná, že to je, ale my si myslíme, že to je velká příležitost pro evropskou zaměstnanost a ekonomiku. Tento graf mm, je velice jasný v tom, co říká. Dvě nižší křivky eh, představují celkové evropské HDP a ta nejnižší křivka je evropská, vývoj evropské zaměstnanosti. Od krize v roce 2008 ty dvě horní křivky eh, představují přednou hodnotu v oblasti eh, mm, ekologického odvětví a zboží a služeb a mm, ta křivka pod tím je zaměstnanost v ekoslužbách. To je od recese v Evropě, takže eh, je tady okamžitá vazba použít EFSI na to, abychom se dostali eh, z krize abychom byli dlouhodobě eh, silnější. Tento graf ukazuje tedy cestu, kterou jsme se vydali od roku 2008. Pokud se podíváme do budoucnosti a tady ty eh, detaily eh, na těch příliš záleží, ale jedná se o výběr eh, podstatných zdrojů, které jsou považovány za kritické Evropskou komisí. Vidíte tady, že žádný z těch kritických zdrojů do budoucna nepochází z Evropy. Ty červené jsou z Číny, zelené jsou z Brazílie a další jsou z Brazílie, z Demokratické republiky Konga a dalších eh, zemí. To je v souladu eh, s eh, závěry Světového ekonomického fóra, kde je řečeno, že čtyři z deseti hlavních rizik pro ekonomiku jsou ekologická a klimatická rizika. Nejenom dlouhodobě, ale v nadcházejícím desetiletí. Takže investovat do budoucnosti, která zohledňuje tato rizika, a, a investovat podle eh, zásad cirkulární ekonomiky a nízkouhlíkové ekonomiky eh, je také v souladu s touto perspektivou. Pokud je o financování eh, tohoto přechodu, tak příslušné finanční zdroje budou zcela nezbytné k tomu, abychom mohli naplnit tu v efektivní nízkouhlíkovou ekonomiku. Na to, o to, na to poukázal už i předřečník. A potřeba mm, na prostředku na nástup do této ekonomiky je obrovská. Už jenom 2 biliony to má být v oblasti energetiky e, v nadcházejících letech. A cesta k nízkouhlíkové ekonomice, ten dokument o tom, ten hovoří o 270 miliardách v nadcházejících čtyřech letech je zřejmé, že veřejné financování bude muset eh, sehrát eh, důležitou eh, roli při zmírňování rizik pro soukromé investory. A teď se dostáváme tedy k FSI. Veřejné prostředky, jak je známe, hm, podle výzkumu jsou často velice důležité při um, základních průlomek, ať už v oblasti eh, farmaceutického průmyslu, eh, informačních komunikačních technologií, internetu a nanotechnologiích. A tady se to tež platí i o ekologických eh, přelomech, pokud je o inovace. A otázkou je, jestli tyto dodatečné finance lze také využít k, k tomu, aby se Evropa dostala na trajektorii zelených technologií. My si dobře uvědomujeme, že Evropa je stále menší součástí globální populace a ekonomiky, ale otázkou je, jestli se Evropa eh, bude eh, schopná transformovat na Silicon Valley ekologických eh, odvětví za podpory veřejného i soukromého kapitálu. Stabilita a podněty pro zelené investice, to je samozřejmě podstatné. Když se vytvoří koncepční rámec, který spojí stávající eh, cíle a intervenci a FSI, co by zásadní eh, intervenční nástroj, a pokud to chcete dělat dlouhodobě a vytvořit eh, strategii například v sektoru eh, obnovitelných zdrojů nebo podpořit cirkularitu v ekonomice, kde eh, v zásadě, což v zásadě znamená vysoce, vysoké využití zdrojů, tak se dostáváme mm, k tomu, že je důležité použít tu perspektivu z roku 2050. Podívejme se na daňové posuny. Ekologická daňová reforma, která zdůrazňuje eh, využívání zdrojů eh, a také eh, zohledňuje demografický základ pro daňový systém, je velice důležitá. Stejně tak jako odbourání škodlivých finančních dotací, používání fosilních paliv a odbourání příslušných mechanismů dotací je tady jasným příkladem. Proto Evropská agentura pro životní prostředí doporučuje eh, používat silná výběrová kritéria, eh, pokud jde o budoucí investice do ekonomiky. A v zásadě eh, založená na čtyřech zásadách. Za prvé, přispívá zásadně k odstranění uhlíku z ekonomiky. Za druhé, přidává to, přispívá to k cirkularitě ekonomiky a vytváří to pracovní místa orientovaná na budoucnost. Chrání to eh, služby ekosystému, přírodní kapitál a zůstává to tedy v rámci planetárních limitů, což eh, souvisí s konkurencí o eh, zdroje a energie. A přispívá to k lidskému zdraví. A blahobytu. Teď se podívejme tedy na další slide na očekávané přínosy. Očekávané přínosy eh, investic do zelené ekonomiky, a to je založeno na našich vlastních zdrojích a také na extenzivním eh, výzkumu mezinárodních institucí, jako je OECD nebo Světová banka. Je to eh, zaměstnanost během roku 2008 až do dneška jako služby a, a jako zboží narostly z 2,8 na 4,1 milionu pracovních míst. Inovace od roku 2008 jsme byli eh, svědky nárůstu počtu evropských patentů v tomto sektoru. Ten sektor je konkurenceschopnější než kdykoliv předtím během krizového období. A také se eh, zlepšuje eh, produktivita v oblasti zdrojů, což na kontinentu, který se který je tak eh, chudý na zdroje jako Evropa a je to podstatné. Potom ty neudržitelné eh, systémy a způsoby eh, výroby nedostávají takovou, by nedostávají takovou výhodu, jako dostávají teď. Také to zdůrazňuje energetickou závislost a lepší využívání zdrojů. Dnešní debata Hmm, stačí podívat se eh, na východ a vidíme, že je to důležitá debata. A potom návratnost investice a vyhýbání se nákladům. Víme, že lidské zdravotnictví je ohroženo také eh, ekologickými eh, krizemi. Biodiverzita a ztráta přírodního kapitálu. Potom přizpůsobování se a zmírňování dopadů klimatických změn. Nedávná studie, která vyšla minulý týden, a v Británii ukazuje, že každá investovaná libra do ekologické regulace a jejího dodržování, včetně nákladů pro podniky, má návratnost asi 3 liber. Poslední slide. Tohle je jeden takový příklad toho, kde inovace opravdu mohou vést k průlomům a kde e, je Evropa e, v popředí. Tady máme e, nástroj pro financování přechodu eh, spojující jak veřejné, tak soukromé prostředky. Evropská investiční banka eh, zde vede a za sedm eh, let narostl tento trh z 1 miliardy eur na více než 100 miliard eur. Je jasné, že Evropa tady vede. Takže závěrem bych řekl, že se domníváme, že opravdu v souladu se článkem 5 navrhovaného nařízení je velice dobré, pokud jde o hospodářskou výkonnost, zaměstnanost a konkurenceschopnost a samozřejmě také pokud jde ekologický pokrok, zaměřovat se na pokrok v oblasti zelené cirkulární ekonomiky v Evropě. Děkuji. A teď další řečník, Jose Marie Abad, hlavní ekonom Španělské národní propagační banky. Máte slovo. Eh, dear Mr. Artui, dear Mr. Walteri, dear member. Pane Artui, pane Gualtieri, dámy a pánové, za prvé chci poděkovat rozpočtovému výboru a výboru Econ za uspořádání tohoto společného veřejného slyšení a chci vám poděkovat za pozvání. Vlastně již 8 let, kdy začala recese, eh, tak podle, podle eh, odhadu eh, Bruegel, tak pořád ty investice eh, tedy jsou nižší než průměr a to zde je několik důvodů. Za prvé, recese měla asymetrický efekt na veřejné investice a v podstatě i Eh, eh, vlády tedy neinvestovaly kvůli eh, finančním důvodům a potom i to mělo velký dopad na velké podniky, malé střední podniky, které již jsou, mají, jsou méně diversifikované a nemohou investovat. Dále investiční plán komise, takzvaný Junckerův plán, Eh, chce toto řešit eh, a nejenom chce založit EFSI, ten Evropský fond, ale také chce i rozdělit ty, eh, tu, mm, ty investice mezi infrastrukturu a malé střední podniky. Mm, a zde v podstatě zde pouze jedna miliarda zárok by měla stačit tedy proto, aby EIB v souvislosti v součinnosti s národními bankami byly schopny financovat rizikové projekty a tak vlastně se stát takovým katalyzátorem pro soukromé investice, které by měly 15krát eh, navýšit eh, ty veřejné investice ve fondu. Zde máme důkazy, mm, že investice do infrastruktury mají pozitivní dopad krátkodobý i dlouhodobý. Krátkodobý z důvodu poptávky, to má multiplikační efekt a i má to dopad na e, nezaměstnanost, která je příliš vysoká v Evropě, takže to je jasné. E, tato podmínka bude splněna a stávající nominální úrokové sazby jsou příliš nízké a dokonce Evropská centrální banka chce tedy toto zachovat. A dlouhodobý eh, eh, dopad investičních výdajů je daleko větší než ten krátkodobý. A poněvadž eh, to zvýší produktivní kapacitu a to samozřejmě bude mít dopad na, nejen na poptávku, ale i nabídku a i to zlepší schopnost těch investic samofinancovat se aby bylo možné maximalizovat eh, tyto investice, aby se staly skutečně produktivními, tak je třeba řádně eh, vybírat ty projekty a ten způsob musí být homogenní v celé EU. To je důležité. Tedy je třeba nastavit rovnováhu mezi efektivitou a fiskálními náklady a eh, těchto investičních rozhodnutí. Ten Junckerův plán ale toto již ošetřuje Především se zaměřujeme teď na e, tvorbu toho fondu EFSI, ale e, možná tady jsou další důležité faktory. Za prvé adekvátní výběr projektů na úrovni národní i evropské, včetně odborné technické pomoci, e, kterou, která bude nezbytná pro to, aby ty procesy byly efektivní, ale především, aby byly homogenní, všude stejné v Evropě. Dále, naším celem je zlepšit investiční prostředí v Evropě a in, eh, identifikovat eh, překážky investicím. Vytvoření fondu EFSI spolu s eh, dalšími pilíři plánu, to bude velký krok před v oblasti dopravy, inovací, stejně jako je plán, který již mají ve Spojených státech a tam vidíme, že to má velký efekt, ten Evropa nyní je v paradoxní situaci. Zároveň je zde velký problém s investicemi a neexistují ani dlouhodobé investiční projekty. E, to je velký nedostatek a je třeba toto překonat. A za prvé, e, ten multiplikační efekt EFSI Eh, eh, znamená, že 75% zdrojů teď se bude realikovat, realikovat z CEF a z Horizontu 2020 a tyto dva programy také mají ale velký multiplikační efekt a EFSE, EFSI by měl mít ještě větší multiplikační efekt i větší operativní flexibilitu a i eh, potom za druhé i zvýšený počet projektů, které se mají financovat z EFSI, to by mělo umožnit i, že ten projekt, že, že ten výběr projektu bude velice efektivní, že se budou vybírat ty nejlepší. Samozřejmě s tím, že je třeba i zrušit veškeré regulační formální překážky, které zatím existují. A to bude mít velký expansivní efekt, včetně toho multiplikačního efektu financí a dále Eh, výběr projektů se musí zlepšit, i investiční prostředí se musí zlepšit, což znamená, že se musí zlepšit kvalita a kvantita investic v Evropě z obecného pohledu. Eh, investice jsou potřebné v Evropě, ale když se, ale zde je třeba se na to podívat i z pohledu jednotlivých zemí a má to tři dimenze je jasné, že infrastruktura stárne a i zde v řadě evropských zemí je špatně udržována, bych to řekl jinak. V některých zemích eh, jsou eh, velké investiční potřeby, ale ne, nestaví se eh, nová infrastruktura a, a je zde i problém se adekvátní údržbou stávající infrastruktury. A mm, což mm, a druhá dimenze, i ty hmotné investice a ty lze měřit, ale potom máme nehmotné investice, které lze těžko měřit. A zde je, Evropa hodně pokulhává v těch nehmotných investicích za USA a třeba pod věda, výzkum, vývoj, rozvoj, to přece je také důležitá součást investic. A třetí dimenze, mix mezi malými podniky, eh, středními podniky, to také se liší mezi jednotlivými státy. Průměrná velikost podniků v Evropě, v Německu eh, jsou to většinou větší podniky než ty španělské eh, podniky například a samozřejmě to má velký dopad potom na potřeby, investiční potřeby těchto podniků. Takže nelze hm, aplikovat stejný metr na všechny, na všechny investice hm, v Evropě, ve všech státech. Investice z fondu EFSI asi budou odlišné eh, v různých zemích hm, Eh, samozřejmě, eh, eh, ale je třeba tedy uspůsobit ty investiční projekty i pokud jde o délku, která je nutná a je třeba rozdělit jasně ty projekty mezi hmotné i nehmotné a mm, mm, specifikovat je podle i potřeb jednotlivých zemích. A závěrem tři poznámky. Za prvé, ten krátkodobý multiplikační inkrementální efekt EFSI ten bude pozitivní a i e, díky větší flexibilitě fondu EFSI. A za druhé tím, že se bude zvyšovat permanentně, e, e, zvyšovat tedy škála těch projektů, tak se bude i zvyšovat jejich kvalita. A e, je zbytečné říkat, že e, tyto projekty musí mít dlouhodobý permanentní efekt. To je velice důležité, důležitější než multiplikační efekt e, projekt EFSI. Za třetí, zde v Evropě jsou velké investiční potřeby, ale ty potřeby se liší podle jednotlivých zemí, takže ta strategie by se měla specifikovat podle jednotlivých potřeb. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám pane Abáde. A nyní eh, bude náš eh, poslední řešík eh, v první části pan Stuart Holland, který je profesorem na hospodářské fakultě Univerzity v Coimbře. Pane profesore Holande, máte slovo. Děkuji vám. Já bych chtěl nesouhlasit. A to podstatně nesouhlasit. Já si myslím, že Evropský eh, fond pro strategické investice je eh, špatným začátkem pro eh, Junckerova plánu obnovy. Není třeba ho, není životaschopný, není užitečný, akorát odpoutává pozornost od toho, že Evropská unie už má nástroje pro investiční obnovu nezaložené na národních dluzích, které nepotřebují nové instituce, nepotřebují žádné záruky. Sepsal jsem to do dokumentu, který doufám vám byl dán k dispozici. A jsou tam obsaženy čtyři hlavní věci. Za prvé, návrh tohoto fondu pochází ze skvělé analýzy polského ministra financí Matáse Ščurka o investičních obnově ekonomiky e, Evropy a také eh, eh, na nepochopení investičního fondu, který už existuje, který já jsem doporučil eh, Jacques Delorsovi v roce 93 a on ho vytvořil v roce 94. Podle Mateuse, Mateuše toto nemůže podpořit takovou obnovu, zatímco EIS na to byl vytvořen. A jeho schopnost vytvářet takové Eh, schopnosti eh, takové eh, v obla, obligace vlastně se neopojírá o schopnost vytvářet národní obligace. Dále, ta kritéria není třeba vytvářet. Už tady jsou transevropské dopravní a telekomunikační sítě, které už teď pokrývají tu tzv. potřebu pro evropský broadband. Zvláštní akční program Amsterdamský z roku 1997 eh, rozšířil eh, podmínky Evropské investiční banky na investování do zdravotnictví, vzdělávání, eh, obnovu měst, zelených technologií a životního prostředí a na podporu malých a středních podniků. Vytvářením, tedy vydáváním dluhopisů, což byla, bylo, bylo jedno z hlavních doporučení pro Evropský investiční fond, se měl vytvářet eh, Evropský fond eh, investičního kapitálu. A mělo se to, eh, a ty záruky byly pro ekonomiku, která se nachází v krizi. Ten navrhovaný fond je vlastně takové partnerství veřejného a, soukromého sektoru. Ale jak Mateáš Ščurek řekl, není tam žádná veřejná část, nejsou tam žádné veřejné peníze. Očekává se pakový eh, poměr 15, jak už uznal Jirky Katajnen, eh, a ten je příliš vysoký. Mělo by to být eh, zvýšeno na 5, sníženo na 5, ale i to, i to je příliš vysoko. A ten fond nenaplňuje doporučení Žána Kloda Junckera a, a z jeho um, doporučení tedy z, roku, tedy z loňského července pro uh, obligace uh, financující ozdravení. To není původní Junkrův návrh. Ten eh, eh, fond eh, je spíš taková žvanírna, než aby se tam něco dělalo. Evropské ozdravení je třeba teď. Jak dlouho budeme hovořit o tom, jaká investiční kritéria by se měla rozhodovat o kom, kde, kdy? Už 8 měsíců tady máme přijetí Žána Klona Junckera Evropským parlamentem, to vítám, ale budeme čekat na 8 dalších měsíců, než eh, budou nějaké další investice. Já jsem, já eh, neříkám, že ten fond by měl být zrušen nebo zablokován, ale určitě by parlament si měl uznat, a doufám, že to bude v té zprávě, že v EIB, v EIF, EIF e Evropská unie už má instituce pro eh, obnovu na základě investic bez revize smluv, bez fiskálních transferů, bez nových institucí a zejména bez záruk. Až eh, když Mateusz Čurek eh, řekl, že tohoto fondu není třeba ve svém projevu v Brechelu minulý rok v září, tak řekl, že jeho velikost, jeho rozsah bude se lišit od Evropského investičního fondu, který je podstatně menší a umožňuje přístup malých a středních podniků k financování, ale eh, Evropský investiční fond takhle nemá eh, vypadat. To je špatně přečtená webová stránka. Ta, a, eh, ten fond to sám neříká, ale článek 2.1 stanoví, že úkolem fondu je naplňovat cíle společenství. Já jsem radil Dolorsovi, že tohle musí být stejné jako Evropská investiční banka. V EIF, ve statutech fondu, není eh, řečeno, že eh, je to nějak omezené malý a střední podnik. Článek 2.2 specifikuje eh, aktivity tohoto fondu, které mohou být i vypůjčování, to znamená, může vydávat obligace, což potvořil jak EIB, tak EIF. A pracovní skupině Evropského hospodářského sociálního výboru v roce 2012, která podpořila tyto návrhy eh, stávajícím institucím pro obnovu eh, evropské ekonomiky. Za druhé, je tady velká otázka, odkud eh, ty peníze přichází, jako kdyby to přišlo z Německa. On to nemusí přicházet od nikud se v Evropě. Může se, můžou se tady recyklovat globální přebytky. Rozsah těch přebytků je obrovský podívejte se na růst Pimka, ne, byl Gross Pimka, řekl, že chce dlouhodobé veřejné investice, protože jinak pořádně nevydělá jako penzijní fond za těchto úrokových sazeb. China Investment Corporation v roce 2012 prodělala na soukromých investicích v Evropě a řekla, že chce veřejné investice, investiční obligace na 10 let a více, což EIB by zvládla. Já si velice eh, ctím Filipa Majštata. Opravdu je, jak on to ví. Bylo velice užitečné se setkat tady na jednání v eh, Bruselu v prosinci, kdy jsem řekl, aby se všichni přihlásili, kdo vědí, že Evropská investiční mm, banka se nezapočítává eh, do národního dluhu. Nikdo z těch osobností na tom zasedání a všichni byli pro obnovu, uznali, nebo v tohle věděli. Filip to potvrdil ale eh, docela správně eh, říká, že EIB si musí zachovat AAA, eh, protože závisí na penzijních fondech a penzijní fondy tohle potřebují. Ale celá ta role Evropského investičního fondu, jak já jsem to doporučil Delorsovi, je doplnit Evropskou investiční banku a, a to tím, že bude recyklovat globální přebytky. A ty jsou obrovské. Jsou ve stovkách miliard a mělo by se jí to podařit bez zásadního navýšení eh, upsaného kapitálu. Je tady potom také velký rozdíl, který je třeba učinit mezi eh, tím pákovým efektem a multiplikátory. Pákový efekt je eh, očekávaný, očekávané znásobení investic soukromým, soukromým sektorem. Investiční multiplikátor vytváří zdroje. A pokud investiční multiplikátor Evropské investiční banky se pohybuje od 2,5 do 3, tak to znamená, že když tam dáte 100 miliard investic eh, z eh, recyklovaných eh, globálních přebytků státních fondů a nemůžete můžete naplnit těch 300 miliard, které Jean Claude slíbil v červenci. Ani by eh, vlády eh, se neměly nechat vystrašit eh, ratingovými agenturami nebo trhy s obligacemi. Například v lednu 2012 se hodně přehlédlo, když Standard Poor's snížil kvalitu dluhu devíti členských států ze tří dluhů. Za prvé deleveraging, to znamená, že neustále škrtali státy i domácnosti. Potom tam nebyl žádný investiční plán obnovy a e, bez investic nelze zajistit životaschopnost e, vládních obligací. A já si myslím taky, nejenom e, já si to myslím, tak řekl, že v realitě není třeba nových investičních kritérií. Když byl vytvořen panel pro posuzování těch investic, který pořád mluvil, mluvil, mluvil, místo, aby to jednal, od Amsterdamského zvláštního akčního programu, kdy EIB měla investovat do eh, eh, zdravotnictví a malých a středních podniků a obnovy měst, tak obnova měst to je něco obrovského samotného. Můžou to být investice eh, nové veřejné dopravy, tramvaj, elektřina, plyn, dodávky plynu, elektřiny a vody. To jsou všechno velice životaschopné investice, aniž by se na to čekalo teď. A mělo by se to spustit podle mého názoru, podle toho doporučení, které já jsem udělal Žaku Delorsovi i do jeho dokumentu v roce 93. Ne, prostě nový e, obrovský finanční instrument, který e, vůbec veřejné, e, evropské veřejnosti nic neříká. Zatěte se tady e, řidiče tramvaje. Co si to myslíte, že Evropský fond pro strategických investicí a neočekávejte jasné odpovědi? Je třeba nové New Deal eh, pro Evropu, jako Rooseveltův New Deal ve 30. letech. Eh, Roosevelt eh, přesunul úspory ve velké hospodářské krize, krizi do veřejných investic velkých, jako bylo Tennessee Valley Authority a snížil zaměstnanost z nějakých 25% pod 10% za 7 eh, let, ještě než propukla druhá světová válka. A udělal to s eh, průměrným federálním eh, rozpočtovým deficitem pouhých 3%. Jinými slovy, podle maastrichtského limitu. Takže vám doporučuji obezřetnost. Zastavte nepokračujte v eh, mluvení o nějakém novém fondu, nebo hořte o něm klidně, ale uvědomte si, že už máme dvě instituce, Evropskou investiční banku a, a hlavní eh, penzijní fondy a Evropský investiční fond, které mohou recyklovat eh, přebytky. A to pomůže pro Evropský New Deal a teď okamžitě, ne za měsíc. Děkuji, pane Holande. Vidím, že tady máme celou škálu názorů, což je vždycky užitečné. A samozřejmě také i víme, že podle některých Junkerů, Junkerův plán není žádný Junkerův plán. To je zajímavý bod k diskuzi. A určitě naši spravodajové teď položí dobré otázky do diskuze. Jako první Udo Ulman, tři minuty, no, pan, a pan Fernandez. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl pozdravit všechny naše hosty, panelisty a také vítám tu rozliš, tu škálu názorů, které zde nadnesly. A já si myslím, že Junckerův plán, ten fond, dovolí eh, investovat, jak se tady o tom hovořilo, a také dovolí znížit byrokracii, prohloubí vnitřní trh a rovněž, také to zde zaznělo, podpoří podniky a zejména podniky malé a středně velké. Je to tedy nástrojem jakýmsi dodatečným, doplňkovým, který nespochybňuje ostatní stávající nástroje. Je to doplněk, má komplementární charakter, nemá nic nahrazovat, nemá zahrazovat to, co již existuje. A já si myslím, že e, pomocí tohoto plánu pouze získáme. E, myslím si, že bychom, e, já tady chci zmínit velkého portugalského Másníka Luise Kamojše. A Luis Kamojš v době podglaských objevů vždy říkal, že ty lodě vyplují, ale nic nenaleznou, že tam nic nebude a chceme se zachovat taky tak, asi by to bylo jednodušší, ale já si myslím, že my máme celé světy, které můžeme objevit. A jsou projekty, zejména soukromé projekty, které bychom měli zanalizovat a které bychom měli zrealizovat a které povedou k tomu, že se vytvoří růst a pracovní místa. A z mé strany je jedna taková otázka, je to takové znepokojení, které mám, taková obava. Ční výbor udělá jakýsi předvýběr projektu. Je francouzský komité d'investissement. A potom ten skutečný výběr provede pouze samotná EPB. Ta tedy vybere projekty a e, uvolní prostředky. Ale já si myslím, že tam by měla mít i rola Evropské komise. Takže jak tedy přesně bude vypadat ten postup? Asi měli bychom to jaksi vyjasnit. A pak tady mám další směr, ten se týká nutnosti koheze. Tento plán by také mohl přispět k tomu, že jaksi e, odstraní chyby trhu. To chci jasně potrhnout. A v tomto smyslu ta platforma, to centrum pro investiční poradenství, které je naplánováno, ta vlastně by měla e, posloužit k tomu, že se budou strukturovat projekty, budou se vyvíjet, mělo by to být zadarmo, tak aby skutečně mohla podpořit vývoj správných projektů, které přispějí k územní kohezi a skutečně jak si vyrovnají chyby a nedostatky trhu. To je podle mě zásadní. Takže ta, tato centrum bude podporovat eh, to nastrukturování těch projektů a tímto můžeme přispět k tomu, aby v tom plánu byla dobře zastoupena také koheze. Děkuji a nyní má slovo Udo Bulman, zpravodaj za Výbor pro hospodářské a měnové záležitosti. Děkuji mnohokrát oběma předsedům, děkuji našim expertům. Myslím si, že naše debata by mohla proběhnout velmi dynamicky, pokud tyto zajímavé příspěvky doplníme zajímavými otázkami. Já bych začal u Stuarda Hollanda. To byl velice zajímavý příspěvek, který tak jde proti tomu hlavnímu názorovému proudu a já tady mám takovou otázku. Tento parlament není tím kdo může rozhodovat o tom, co se bude dít. Já, toho, já, tomu, já toho velmi lituji často. Tento parlament není ten, kdo může říct Evropskému investičnímu bondu, co má dělat. Toho velmi lituji, velmi často, ale ještě více lituji toho, že my bohužel nemůžeme říkat členským státům, co mají dělat. My musíme nyní nějak dodělat, dotvořit tento produkt. Oni říkají členské státy, že to nechtějí blokovat zablokovat, takže my musíme se podívat na to, co chceme na tomto projektu změnit. To je základ, ze kterého vycházíme. A tady vás prosím o konkretizaci. Eh, velmi mne inspirovali eh, inspiroval příspěvek pana Majštata. V mnohem s ním souhlasím, ale mám dvě otázky. Eh, Myslím si, že jste říkal správné věci o parlamentní kontrole, že se má nasměrovat na ten řídící výbor, to, co jste říkal v oblasti kofinancování ze strany členských států, tady máte také pravdu, je třeba to upravit rozumně, tak, aby to fungovalo, ale já se vás chci zeptat na dvě věci. Jak můžeme zajistit, aby pomocí těm nových prostředků, které získáme, jsme skutečně zafinancovali riskantní investice, aby k ním skutečně došlo. Takže ta snaha tady je, ale není tam žádná závazná povinnost. Takže jak můžeme přispět k tomu, aby ty investice šly například více do takové oblasti, které říkal pan Bruning, je důležitá a mnoho z nás to podporuje. A je to, myslím, v zájmu parlamentu. Jak zajistit to, aby tedy ty investice šli tímto směrem, jak to tady bylo zmiňováno, a aby šli do projektů, které by v opačném případě skutečně žádné financování nezískaly, protože v opačném případě je tady velké nebezpečí, že budeme financovat takové projekty, které by tak jako tak vznikly i bez toho fondu a to je velké nebezpečí, kterému domu musíme zabránit. A další otázka. Má Evropský investiční fond i nadále provozovat svou činnost podpory malých a středních podniků? On to přeci dělal bez tak. Takže to asi nebude ta správná cesta. Jakým způsobem tedy? Eh, jak si dostaneme tento fond do pozice, že více podpoříme malé střední podniky? Protože eh, není možné, abychom nechali banky opět rozhodovat o tom, co budou úvěrovat a co ne, eh, protože v takovém případě bychom vůbec nemohli zlepšit pozici malých a středních podniků. A pak bych se chtěla zeptat pana Abada na závěr, kde vidí možnost pro to, aby nějaká vnitrostátní podpůrná banka se konkrétně tedy vložila do této činnosti. Národní podpůrné banky mají know-how, mají kapacity. Nemyslíte si, že by mohly mít smysluplnými partnery pro novou strategii fondu EFSI a jak podle vás by takovéto partnerství mohlo konkrétně vypadat? Děkuji. Děkuji. Nejprve má slovo dvě minuty každý řečník. Teď eh, pan Majštat. Děkuji, pane předsedo. Já mohu odpovědět jak panu Fernandesovi, tak i panu Bulmenovi na první otázku a to je spojeno s rolí toho investičního výboru. Já myslím, že nebude mu příslušet to, aby předem, před, dělal nějaký předvýběr projektu. Ten návrh se rozvinul. První verze návrhu nařízení, tak to byl jeden z úkolů toho investičního výboru. Já myslím, že to je chyba, protože ten výbor je, nemůže přece šest expertů, kteří tam nebudou na plný úvazek, i když budou velice kompetentní, tak přece nemohou dělat takový předvýběr mezi stovkami projektů členských států. To je vysoce technická práce, kterou musí provádět Evropská investiční banka, která na to má prostředky a která si případně může na to najmout i další pracovníky, externisty. Role investičního výboru, již eh, jak to vypadá v poslední verzi, to tak je, to je, bude prověřovat, že ty e, projekty, které předem vybere EIB, že splňují podmínky, podmínky stanovené nařízením, článkem 5, a Mm, eh, je to v souladu, že to bude v souladu s těmi liniemi, které stanovuje ten řídící výbor na pana Blumana. Ano, je třeba eh, zajistit, aby díky tomu mechanismu EIB financovala skutečně ty rizikové projekty, které by jinak nefinancovala normálně to bude právě role toho investičního výboru to prověřovat, že tomu tak je, že skutečně to je všechno v souladu s těmi základními liniemi, pokud jde o míru rizika, to bude stanovat ten řídící výbor. A role parlamentu bude to kontrolovat, že tomu tak je. Pokud EFSI se bude používat na financování projektů, které jinak by stejně byly, stejně by EIB financovala, tak eh, tady bychom se minuli cílem a parlament bude muset reagovat. Je třeba tady jasně stanovit role eh, jednotlivých eh, subjektů. EIB nejlépe umí vybírat projekty, má na to, prost, má na to tedy e, prostředky a e, samozřejmě musí to být v souladu s liniemi, které stanoví pod kontrolou parlamentu ten pilotní výbor. Ano, a to je tedy role pilotního výboru, tedy toho takzvaného, pardon, řídícího výboru a parlamentu. A teď k malým podnikům, malým středním podnikům, e, e, jenom stručně pan předseda již mě upozorňuje. Až do posud jsem neviděl nic nového na adresu malých středních podniků. Když si přečtete ten návrh, a e, tak e, jste e, v podstatě EIF, e EIF může dělat více, než dělá teď. To znamená, může podporovat malé střední podniky dvěmi způsoby, buď prostřednictvím záruk, které se poskytují těm bankám, které dávají úvěry malým podnikům, anebo prostřednictvím tzv. rizikového kapitálu. To znamená, že přímo investuje do malých středních podniků, ale e, může tady, dejme tomu, banka dělat více, ale asi ne nic jiného. Děkuji, pan Ruinings. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím být stručný. Jak můžete vzít ta kritéria vážně? E, na třech úrovních. Za prvé, Eh, když si vezmeme evropské politiky a závazky a chceme to brát vážně, zelený růst, to teď figuruje aspoň ve 12 různých politických dokumentech Evropy. Když chcete skutečně plnit tyto cíle, tak to bude asi nutné a potom je třeba eh, se opírat o solidní důkazy, které máme a tak to funguje. A aby to skutečně vedlo ke eh, výsledkům, které jsou mm, potřebné pro společnost, nejenom tedy pro ekologii, ale i pro ekonomiku. Článek 5 EFSI, návrhu EFSI, když ho vezmeme vážně, tak tam jsou tři ze pěti kritérií, která jsou úzce spojená s cíly, které jsem předložil, včetně uh, vědy výzkumu, kde mám, jinak máme Horizont 2020, eh, který má vynaložit asi 20 miliard euro na eh, tyto výzvy, to jsou významné částky. A mm, za třetí, pokud jde o evropskou ekologickou nebo environmentální investici, tak o tom již jsme jednali tedy s Evropskou investiční bankou, kdy se budeme snažit, eh, aby Evropská investiční banka lépe podporovala eh, tyto projekty. Děkuji, pan Rabat. Za prvé, já zcela souhlasím s panem Fernandesem. Ano, On říká, že EFSI nenahrazuje žádné jiné stávající nástroje a ani nemůže EFSI nahrazovat nic jiného. Název fond možná je matoucí. On to není fond, v podstatě to je pouze záruka, kterou bude poskytovat Evropská komise Evropské investiční bance. Záruka Eh, kterou bude poskytovat těm stávajícím nástrojům, které již máme, tedy EIB a Národní banky, které na sebe budou brát to riziko, tedy žádný fond vlastně. A pan Bulman řekl, co můžeme udělat asi to nejlepší, co můžeme zaprvé vytvořit podmínky a pobídky ex ante pro tedy pracovníky EFSI dát jim eh, eh, pobytky a potom eh, správný režim hodnocení nebo vyhodnocování ex post. A samozřejmě asi se všichni budeme učit tedy tak, jak ty projekty poplynou. A za třetí, ptáte se, co mohou tedy udělat ty národní banky, které budou propagovat projekty. No, jak jsem řekl, EFSI bude poskytovat nárok, záruky prostřednictvím EIB těmto tedy národním bankám, takže eh, tak to tak má fungovat. A nakonec ve finále tedy v podstatě my všichni musíme respektovat stejnou regulaci bank, pokud jde o riziko a eh, tyto záruky eh, budeme moci dostávat my všichni individuálně doma anebo kolektivně prostřednictvím tzv. investičních platform. Jeden příklad může být eh, ten Margaret Fund, který dobře znáte. To je eh, pan Evropská investiční platforma. Děkuji, pan Holland. Nyní. Děkuji za vaše úvodní poznámky. A velice jednoduše řečeno, Filip Mejstat řekl, poku, oni navrhují šest expertů na částečný úvazek, kteří budou hodnotit projekty a kteří to eh, není fond, ten nemá žádné peníze, ne. To je spíše tedy taková prevence. Tady jde o to, že se budou používat stávající nástroje na oživení ekonomiky, které máme. Děkuji. A nyní otázky jednotlivých členů výboru. Jako první řečník je kolega Cabal, stínový zpravodaj eh, z rozpočtového výboru minutu a půl. Gracias, presidente. Voy a Děkuji, pane předsedo. Já eh, minutu a půl eh, se chci zaměřit na ty různé obavy, Eh, a mm, které eh, máme kolem toho fondu. Samozřejmě je jasné, co máme na stole, můžeme to kritizovat hodně nebo málo, ale cíl je snažit se zlepšit celý návrh a zprávu, kterou nám mm, předkládá Evropská komise. Jedna z liní, kterou se zabýváme, je, jak snížit ty škrty v programu CEF a Horizon 2020 Eh, kvůli tedy vytvoření tohoto fondu EFSI. A jedna z myšlenek, kterou jsme se zaobírali, jak snížit ten dopad, je snažit se nalézt alternativní financování a prostřednictvím těch různých marží, které existují v rozpočtu a další možnosti jsou. Já bych chtěla vědět od pana Mejstata konkrétně, co si o tom myslí. Myslíte si, že bychom mohli snížit ten garanční fond těch 2,8 miliard, které jsme tam zablokovali od samého začátku v rozpočtu, bez toho, aniž bychom tedy eh, se dotkli těch 16 miliard? Kdybychom snížili ten fond, mohli bych Nemyslíte si, že bychom nějak ohrozili vůbec eh, fungování toho fondu a jeho otevření? A další otázka. Myslíte si, že je možné, aby Evropská investiční banka se zapojila větším kapitálem, nejenom těmi pěti miliardami, ale aby mm, tedy využívala přebytky z jiných let a mm, využila je a dala je k dispozici tomuto fondu do budoucna? Mm, takže já bych měla daleko více otázek, ale tady skončím. Děkuji. Thank you. Děkuji pan Kelmel z rozpočtového výboru. Děkuji, pane předsedo. Rád bych ještě jednou poukázal na skutečnost, že z našeho pohledu, pohledu ECR, u tohoto investičního fondu stále e, zůstává celá řada otevřených otázek. A zcela zásadní pro nás je jedna důležitá otázka, a totiž odkud vůbec přichází tento optimismus, že veškeré ty problémy, které tady částečně byly pojmenovány, je možné zvládnout a dořešit. Já tady eh, eh, řeknu takovou zásadní věc, já vůbec nechápu, jakým Mm, jak si vůbec můžeme plánovat takové velké investiční objem, když vůbec nevíme, jaké budou ty projekty, kde, kde, jsou, kde je ten stůl, na kterém leží ty projekty. Já tady vidím pouze stůl, na kterém leží peníze a to je špatný přístup. Nechceme ekonomiku řízenou státem. Takovéto pokusy v našich dějinách již byly a jak dopadly, víme všichni. Zde si tedy stát skutečně snaží něco řídit a rozhodovat o tom, jaké projekty se podpoří, ale kdo přebere záruku nad tím, že budou trvalé udržitelně financované, to si myslím může vždy pouze podnikatel, ale ne stát. A pokud půjdeme tímto směrem, tak jdeme naprosto špatným směrem. A já tady vůbec nechápu nutnost takovéhoto jednání, takovéto akce, protože momentálně jsme eh, kontextu, že máme příliš mnoho peněz, eh, generuje centrální banky, máme nulovou úrokovou politiku. Kde je tady nedostatek peněz? Já si spíš myslím, že máme nedostatek smysluplných projektů a jsme v nebezpečí, že budeme financovat vysoce rizikové projekty. Děkuji. Děkuji teď za EPP. Pan Otmar Karas. Já Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, děkuji vám já navážu na to, co říkal Udo Bulman na závěr svého projevu. Nejde tady o to, abychom tady něco analyzovali nebo abychom tady uspořádali nějaký koncert písní na přání, kde bychom si řekli, že každý může přijít se svým vlastním konkrétním požadavkem, dát si ho do návrhu komise. O to nejde. A dále si myslím, když tady naslouchám naší debatě, pane Karasi, říká pan předseda, je tady problém pro překladatele, pro tlumočníky. Kdybyste prosím mohl zopakovat to, co jste říkal, oni to nemohli řádně slyšet. Ano, já bych rád, aby každý referent, každý náš host, panelista nám něco řekl ve své oblasti aby nám řekl, kde si myslí, že je nutné něco změnit na návrhu komise za svou oblast, tedy kde si myslí, že je nutné něco konkrétně změnit, tak aby skutečně mohlo dojít k dobré realizaci toho cíle. A dále pan Majštad řekl, že přidaná hodnota u těch 16 miliard momentálně není příliš jistá, že to prostě není jisté, zda k tomu dojde. Takže tady je otázka, odkud musí poplynout ty peníze, tak, aby tady ta přidaná hodnota těch 16 miliard skutečně byla i pro něj, aby on ji mohl jasně vidět a konstatovat. A třetí věc z mé strany. Je správné, že tento fond splní své cíle pouze v případě, pokud my do nařízení dáme že nesmí financovat žádný projekt, který by mohl být financován z ostatních již existujících fondů. Děkuji. Teď pan Depré. Uh, merci, Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat všem řečníkům. Já upřesňuji, stejně jako pan Majstat, i já si myslím, že ten mm, plán je užitečný, nutný a e, e, je důležitý v e, kontextu všech těch opatření EIB. Často se říká, že ten mm, plán pomůže malým středním podnikům, ale já když se na to podívám, tam nic konkrétního pro ně není a e, tam se hovoří o e, podnicích tisíce zaměstnanců, to může být e, ceřená společnost Google a tak dále. A tam nevidím nic specifického pro malé střední podniky. Za druhé, EIB, samozřejmě ta dobře ví, co má dělat každý rok. Banka inkasuje minimálně 20 milionů euro z té evropské Eh, poradenské platformy, to je v článku 2. A potom, jak jste připomněl, pane ministrate, to je jediná banka, která dostane tu záruku vlastně. A kromě toho, eh, u každé té investice, tak eh, potom bude participovat 20%, takže záruka na 20%. A když se má financovat ta, ta záruka, tak tam se říká, že bychom měli vzít ty prostředky z těch eh, prioritních projektů a to je Horizont 2020 a CEF. Já se ptám, EIB, eh, e vy jste řekl, že tam musí být ta adicionalita, ale ta není garantována, a, takže je třeba mít na to asi mechanismus, aby to bylo jasné. I ten subordinovaný charakter, to také není stanoveno v nařízení a navíc je zde riziko, že ty investice se budou koncentrovat jenom v několika zemích. To je hodně obav a já se ptám, je skutečně nutné zastávajícího kontextu. Víme, že asi budeme muset nejprve dostat prostředky do toho garančního fondu a je nutné ještě teď říci, jak ty miliardy seženeme a neměli bychom to pouze nechat tak, že každý rok eh, v určitém termínu, o kterém se dohodneme, tak nalezneme prostředky v rámci rozpočtu, tedy prostředky, které jsou nezbytné do toho garančního fondu. Já si myslím, že je důležité, abychom našli nějakou alternativu eh, články, článkům 18 a 19 návrhu nařízení. Thank you. Now... Děkuji. A nyní paní Riáda. ná atá caiir mar le cuasaíach nóíochta bolgán leis an ag déal go agus an ggéir é sin go mééis Tlumočení z irštiny eh, dnes není k dispozici. sorry, sorry. Uh, unfortunately, according to the implementation of the decision of the Bureau that eh, Uh, decided a waiver on the Irish uh, Gaelic in translation. There is no translation available. So you, sorry, no, that is not for, that is not allowed a, uh, a consecutive translation by assistant according to the rule of the parliament. Uh, podle, uh... V uh, rozhodnutí předsednictva není gelština k dispozici, takže buď musíte hovořit nějakým jiným jazykem, a, a nebo musíte přestat mluvit láirtatanga eile se hána dúchasach agus so a méle. so we move to the next speaker. Dobrá, takže další řečník. Pan Tremosa. Tremosa is not here. Pan Tremosa tu není, tak pan Demázy. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Děkuji našim expertům za jejich přednášky. Zejména eh, přednášku pana Holanda se mi velmi líbila, protože byla velmi konkrétní a je to taková podpora levicových frakcí v Evropském parlamentu. Líbilo se mi to jeho konkrétní věci a také konkrétní návrhy, jak změnit ty navrhované nástroje. Má frakce je přesvědčena o tom, že navzdory toho, že tady máme enormní likviditu, nízké úroky a dostatek investičních projektů, že navzdory všemu je tady důvod pro to, že soukromé investice se propadly a že politika úspor eh, skutečně není vhodná. A v tomto smyslu se ptám, tady máme ten přístup eh, partnerství veřejného soukromého sektoru podle přesvědčení eh, Německého účetního dvora jsou tato partnerství většinou ještě dražší pro daňového poplatníka, protože ten, ta rendita pro ty soukromé subjekty tam musí být započítána. Eh, a navzory tomu komise zvolila tento přístup a pan Holland tady hovořil o tom, že by bylo možné pomocí EPP eh, investovat, aniž by se to muselo započítávat do státních dluhů, že by tedy členské státy se mohly účastnit. A já se ptám, do jaké míry by bylo možné tedy, pokud členské státy zafinancují do tohoto fondu, že by tedy tyto investice neplatily eh, jako dluh, jako součást státního dluhu a zde by toto nebylo efektivnější mm, než navrhované řešení. Takže to je má otázka. Thank you. Uh... Děkuji za a, uh, a uh, zelené v rozpočtovém a, uh, Eh, výboru si bude brát slovo kdo? Margal nebo Tarand? Pan Tarand? Děkuji, pane Gualtieri. Já se nemusím zeptat na nic, děkuji. Děkuji. Za e FDD pan Zany. No, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat řečníkům, eh, poněvadž po týdnech pokrytectví a neoprávněného entuziasmu. Konečně chápeme, jak ten Junckerův plán eh, eh, eh, se opírá o těžko realizovatelné domněnky. Já mám pár rychlých otázek. Za prvé, můj dojem je, že s tímto plánem v podstatě se převádí ta iniciativa projektových bondů EIB to mm, byl projekt, který ale nevedl k, k dobrým výsledkům a například, například Castor ve Španělsku, to byl katastrofální projekt, mm, do kterého se vložily veřejné prostředky a já chci vědět, co si myslí tedy řečníci o této mé domněnce. Za druhé, druhá otázka. To se týká používání PPP eh, Private-Public Partnership. Eh, příliš často jsme viděli, že eh, tento nástroj financování projektů nefunguje a navíc hm, to riziko je takové, že často eh, ty ztráty nese veřejný sektor potom a hm, pokud tam jsou zisky, což je velice vzácné, tak ty jdou do soukromého sektoru. Jaké nalézt alternativní nástroje k tomuto PPP, protože PPP není efektivní. A za třetí, Eh, chci upozornit na riziko privatizace eh, veřejných služeb, eh, které by se mohly privatizovat prostřednictvím tento fond. Jak to vidíte, toto riziko vy? Zazelené pan Eichhout. Děkuji, pane předseda. Já budu pokračovat v této debatě směrem k Eh, tomu eh, faktoru eh, pákovému efektu, pákového efektu. Není to multiplikátor, to je důležité rozznávat. Co tady říká pan majstat se liší hodně od toho, co říká pan Bindings. Protože pokud bychom se s tím měli dostat z, těch, z té mrtvé vody, tak abych tak řekl, tak tento fond má být pro nové investice, pro, do nových věcí, abychom se dostali k transformace, ekonomiky, jak říkal pan Brining. Ale pokud se podíváte na zkušenosti EIB a na, a, na ty pákové efekty, tam například Fond pro efektivní využívání energií, tak tam je maximum 7. Takže e, ta patnáctka to nedosáhnete ani, e, když půjdete do e, těch reálních transformačních investicí. Jak to zlepšit jsem neslyšel, protože jinak tady nepropagujeme ty běžné věci vzít peníze z fondu do Horizon 2020, který je částečně založen na grantech, protože víme, že pokud eh, opravdu děláme inovace, tak ty trhy někdy nejsou schopné do toho jít, tak se toho odkláníme, pokud eh, bychom to dávali do EFSI. Pokud chcete zvýšit eh, ten pákový efekt a dostat tam více veřejných investic, soukromých investic, tak jak uděláte, aby Eh, veřejnost eh, mm, přebírala riziko a eh, soukromý sektor z toho měl zisk. Nebo chcete více investic ze strany členských států, ale členské státy proto nemají nějak moc velkou chuť, čili jak to zlepšit? Já bych rád k tomuto takovou lepší vizi, protože jinak to je opravdu jenom žvanírna, opravdu. Děkuji. A teď pan Vali za Ekon. Eh, si pensavo ci fosse solo uno slot. Já myslím, že a tady máme pouze jeden slot na frakci, jsem si myslel, no dobře, tak jo. Já se chci zeptat k otázce spojené eh, s ředitelem Agentury pro životní prostředí. Chtěl bych vědět, co si myslíte o těchto projektech, které předkládají členské státy a které se týkají gas storage a my jsme viděli v minulosti projekty jako třeba Castor ve Španělsku, jak skončili, mm, mm, A měly to být projekty eh, ekologické nebo environmentální udržitelnosti, takže eh, tady jde o to vytvořit vlastně podzemí, eh, tedy mm, něco, co by mohlo být ovlivněno třeba těmi seismickými vlivy. Takže samozřejmě asi na to bude určité lobby, které si to přeje. A i mm, jste, bych chtěl tedy vědět, co si my, vy myslíte o takovýchto podobných projektech. Děkuji. Děkuji a, a debatu eh, dám, uzavřeme eh, zpravodaj ITRE a TRAN. Katlén van Bremt nejdřív za ITRE. Děkuji, pane předsedo, a děkuji eh, všem řečníkům. Já se chci eh, zeptat eh, na to, co už se ptali ostatní, ale eh, já bych to chtěl opravdu doladit, protože já společně s ostatními odpovídám za stanovisko k výlučné k výlučným pravomocím. Odkud pocházejí ty peníze do roku 2020? Ale na to nechci odpovídat řečníci asi řeknou, že je nesmyslné vzít ty peníze z rozpočtu eh, na eh, infrastrukturu, výzkum a vývoj, eh, který byl dobře bilancovaný. Víme, do čeho se to má dát a vzít to na záruku do něčeho, která má, být, co má být alternativní, až se to hledá. Já se ptám eh, ovšem na typ projektu a eh, pan Majstat už na to tak trochu eh, odpověděl. Máme tady zkušenosti z Evropské investiční banky. Pan Brajnix tady říkal, kam chceme jít. A s tím já zcela souhlasím. Abychom to doladili tohleto, tak si myslím, že tam v, té, v tom nařízení to není jasně vysvětlené. Jak se postaráme tedy o to, aby eh, ve článku 5.2, kde se hovoří o tom eh, rozdělení, tam je to otevřené. A je to takové otevřené. Na konci se eh, přesto dá investovat do uhelné elektrárny, do silnice místo trvale udržitelné energetiky a mobility jak eh, definovat v pět dvojice ty eh, investice tak, aby Evropská investiční banka se musela dát příslušným směrem. Thank you. Now the try and wrap. Děkuji. Teď eh, paní Ayala Sender za dopravu. <clears throat> Gracias, president. Děkuji, pane předsedo. Ano, já jsem se chtěla zeptat, nevím koho, možná pana Majstata, Eh, tedy v souvislosti s tou doplňkovostí. Zdali již eh, teď chybí ty miliardy eur, anebo zdali by bylo možné dát rok od roku k dispozici tyto prostředky, postupně tedy mm, podle mm, kapacit toho fondu. A na pana Holanda, já myslím, že jsem dobře pochopila, vy jste tvrdil, že ty Eh, půjčky z EIB eh, v podstatě ty eh, jaksi se nezapočítávají do toho veřejného dluhu. Mm, já bych to, možná jsem to špatně pochopila, já si myslím, že to je naopak. A pokud tomu tak tedy není, tak jak můžeme mm, mm, dát určité pobídky pro veřejné investice do dopravy díky tomuto nástroji. Víme, že Eh, ty eh, pobytky eh, jsou pouze na mítné dálnice a tím to končí. Dále na ředitele té agentury pro životní prostředí. Ano, vy jste hovořil o Silicon, globálním Silicon Valley, ale mm, zde, jak to vypadá konkrétně v počtu pracovních míst, které se vytvořily? a asi tam se pořád hovoří o tom, že ano, že to existuje, ale není to dostatečně viditelné pro občany. A potom eh, ta eh, transformace energetiky, no tady také eh, nejsme schopni tedy zabránit delokalizacím a brutálním restrukturalizacím. A na pana Abada, malé střední podniky, myslíte si, že EIB mm, a Eh, má vůbec možnost teď eh, skutečně eh, reagovat na potřeby malých podniků, mikropodniků, třeba z jihu. Ten nástroj bude schopen na ně reagovat. A potom na pana Mejstata ještě jednou, jak se vyhnout koncentrace, jak se vyhnout geografické koncentraci a jak se i vyhnout tomu, aby skutečně to nepomáhalo těm, kteří to nepotřebují. Třeba eh, i těm zemím, které mají větší deficit než 3%. Ty by to potřebovali. Děkuji, eh, to bylo spousta důležitých otázek, ale bohužel mám dvě minuty pro každého řečníka na odpovědi. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že asi teď vzhledem k času bude těžké korektně odpovědět na všechny ty relevantní otázky. Několik otázek se týkalo toho záručního fondu. E, článek 8 návrhu nařízení mm, které stanoví, že cílem je do toho fondu dát 50 celkové výše záruk poskytnutých Unii. E, to je, myslím, celé dobré pohodlné číslo ale lze to odůvodnit pouze tehdy, pokud EIB na sebe vezme větší riziko než do posud. Abych vám to nějak přiblížil, pokud jde o ty vnější akce, vnější než EIB, tedy externí, mimo území EU, eh, v zemích AKT například, kde to riziko je často vysoké, velice vysoké, tak ten záruční fond ten mm, dostává 9%, eh, eh, ten eh, se plní do výše 9% závazku EIB, do výše 9%. A tady se říká v tomto případě, že do fondu by se mělo dát až 50% celkové výše poskytnutých záruk. Já opakuju, je to odůvodněné, pokud skutečně EIB na sebe bude brát větší riziko. A pokud zde bude je, je, možn, skutečně i e, e, ta šance e, jedna ku dvěma, že bude použita ta záruka, takže tady se hovoří o 50%. A je třeba ale, aby i EIB používala EFSI Eh, eh, eh, a, a není důvod tedy, aby tam bylo těch 50% z těch 6 miliard už tento rok, protože EIB třeba vůbec tento rok nebude čerpat, nebude potřebovat záruky ve výši 60 16, pardon, 16 miliard, takže to bude muset ten fond se vytvářet podle toho postupně, jak bude EIB poskytovat prostředky. A jak tedy nalézt těch 50%? To je těžká otázka. Já tady hm, hovořím zcela svobodně. Ano, tady vznikají kolem toho velké otazníky. Proč? V každém případě, poněvadž eh, v CEF se bude, braj, bude brát a potom v horizontu 2020. A na hm, to se ptala paní Van Brent. To je velice relevantní otázka. Jaké jsou důvody, uvahy komise? Eh, namísto toho, aby se použili tyto prostředky z rozpočtu subsidiárně, tak se dají do EFSI, protože tam budou mít pákový efekt. Možná ne vždycky 1 ku 15, to je jasné, ale jedna třeba ku 10. Ale namísto toho, abychom to používali jako dotaci nebo grant, tak to můžeme poskytnout přes fond EFSI, kde to bude mít ten pákový efekt a můžeme díky tomu zafinancovat více věcí. Takže to jsou ty důvody. Ale zde lze si položit dvě otázky. Velice rychle, říká pan předseda. Ano, já, mm, takže to je důležitý bod k diskuzi toto. Tak třeba opomenu další body potom. E, to nebudou stejní příjemci. V případě výzkumu Horizont 2020 například je jasné, že EIB má zkušenosti především z eh, Finance Facility pro výzkum a tam také existuje pákový efekt, ale z toho EIB financovala společnosti, které dělali aplikovaný výzkum eh, který by měl rychle vést třeba ke komerčnímu využití, což umožnilo i nalákat eh, soukromý sektor, který měl zájem o financování podobného výzkumu. Zde je riziko, že ale budeme mít méně prostředků na financování základního výzkumu což i vysvětluje některé reakce u některých vědeckých kruhů. Další otázka týkající se CEF. A zde nechci anticipovat, eh, co řeknou experti na dopravu, ale máme zde určité investice v dopravě, u kterých nutně potřebujete přímé dotace. Nelze všechno financovat prostřednictvím toho pákového efektu a soukromých financí. Ne. Zde je třeba Eh, aby u některých projektů, které jsou prioritní, především v oblasti železniční dopravy, tak tam musí existovat pořád ta možnost poskytovat ty dotace z toho programu CEF. Děkuji. A nyní eh, pan Kovinex. Děkuji. Za prvé bych rád zmínil eh, ten fakt Castor, kauza Castor Ehm, takže ehm, pokud jde o znalosti naší agentury, tak tady my jsme, pokud vím, se některá k tím do nezabývali, takže radši tady řeknu rovnou, že prozatím ehm, o tom moc nevíme, ale určitě nechci se vyjadřovat tady k jednotlivým projektům, které neznám, ale jak víte, existují postupy, procedury v Evropě a principy, podle kterých se přijímají různé politiky ve smyslu Lisabonské smlouvy, jako je princip obezřetnosti i jako je e, e, nutnost používání hodnocení dopadu na životní prostředí. Na konci roku spolu s naším vědeckým výborem uspořádáme seminář, eh, který se bude týkat právě toho podzemního skladování a podobných projektů a dále, pokud jde o to, jak zajistíte, že článek 5.2, to byla jedna z otázek pana Karase, pokud jsem ho dobře pochopil, že, nás, že to povede k kýženému výsledku. Já se zaměřím na ty vaše dva příklady. Když jste hovořil o o těch eh, elektrárnách, které spalují uhlí. Zde je třeba si položit otázku, když vezmete seriózně perspektivu 2050, chcete investovat eh, do toho, aby stávající systém založený na uhlí byl efektivnější, i když víme, že má své limitace, anebo chceme investovat eh, do přechodu na nové typy energií. To je skutečné kritérium asi, které bychom měli použít. A pokud jde o ten váš příklad mobility, od roku 90 sektor dopravy se eh, zvýšil, ale snížil eh, emise mm, o 60 takže opět budeme investovat do větší účinnosti stávajících systémů mobility, a nebo chceme investovat více do budoucna. Ano, mm, to, tak, to znamená investovat do skutečných průlomových inovací. A teď stručně otázky týkající se eh, toho, eh, těch pracovních míst. A eh, to znamená, ano, jak se řekl, v některých místech probíhají brutální restrukturalizace podniků. A takže pokud jde o tu makroekonomickou dimenzi těchto investic, Eh, tak asi eh, je třeba se podívat vždycky na čistý efekt. Víme, víme z eh, dobrých podkladů, že ten čistý efekt je, jak jsem řekl, je pozitivní. To neznamená, že každý podnik, každé odvětví, každý průmysl půjde tímto pozitivním směrem. Mm, máme řadu měst v Evropě, kde pořád máte uh, máme tedy eh, pořád ulice pojmenované eh, po eh, těch tedy lidech z těch dob, kdy ještě jezdili koňské povozy a už mm, to na, také neexistuje, takže tak ten vývoj je mm, společnost se vyvíjí a proto je třeba se třeba zaměřit na některé nová, nové odvětví průmyslu, mm, směrem jít k tedy k transformacím. Samozřejmě to může mít určité e, společenské e, efekty, ale e, určitě v historii máme i mm, podobné příklady. Děkuji. A teď dám slovo panu Artvimu, který bude předsedat za svůj výbor. Děkuji. My jsme skončili tedy s prvním blokem. A zde bych chtěl pozvat sem. A ne, budem pokračovat. Ještě pan, ještě pan Abad. Prosím. Uzavřete. Jenom stručně. Když jsme to hodně slyšeli. První bod se týká. Já bych chtěl zdůraznit fakt, že EFSI je jeden ze tří pilířů Junckerova plánu. A zaměřme se tady na celý plán, protože ty dva další pilíře jsou důležitější než ten první pilíře. A ten pákový efekt. Z té se hovořilo 1 ku 15 e, e, ten pákový efekt FC by měl být 1 ku 15, ale to je samozřejmě velice těžko dosažitelné, ale dokumentace říká, že e, že z těch investic FC že EIB bude investovat až 63 miliard. A takže tam to bude mít e, multiplikátor 3 e, jenom pro EIB s cílem nalákat soukromé investory, kde ten multiplikační efekt bude 5, takže ne 15, ale 5. A teď je třetí bod. Vytvoření EFSI. Samozřejmě zde v některých zemích máme již na to hezké příklady, takzvané best practices. Třeba ve Spojených státech mají podobný fond nebo jiné země, které mají podobné eh, eh, trhy dlouhodobých investic. A čtvrtý bod. Je pravda, že ten fakt, že eh, ten projekt, který zmiňujete, mm, tak tam byl problém se způsobem financování. Eh, tam mm, ten vztah není přímý. A potom ale střední podniky, tak španělsky teď. Asi Konkrétně je zde celá řada zemí na jihu Evropy, jako Španělsko, kde v podstatě eh, jak si eh, ty eh, malé podniky, střední podniky ve Španělsku jsou daleko menší než německé třeba. A i samozřejmě zde velká umrtnost těchto podniků, menší produktivita, menší inovace a i mm, menší tvůrčí hodnota. Takže zde ty garance, ty záruky budou daleko užitečnější právě v těchto zemích, kde eh, jaksi eh, je větší riziko pro banky financovat takovéto malé podniky. A zde eh, i Samozřejmě, když máte banky, kde většina klientů jsou ty malé podniky, tak tam jsou, tak to znamená větší riziko, ale i větší administrativní náklady pro banku. A takže to je třeba vzít do úvahy při těch garancích. A dále eh, i zde EFI, Evropský investiční fond, to je ta prodloužená ruka, která bude poskytovat financování a nejenom tedy půjde o garance, ale i ten venture capital ten rizikový kapitál. To je vlastně nebankovní alternativní zdroj financování, jehož cílem eh, je tedy oživit španělskou eh, eh, ekonomiku i další ekonomiky. Takže já si myslím, že to je příležitost a především pro země, kde existují především ty malé rozdrobené podniky. Děkuji, děkuji, pane Abade. Pan Oland. Uh, three points. Tři věci. Ehm, o té první hovořil Fabio De Mazi a také vy. K tomu, jak to, že eh, úvěry Evropské investiční banky se nezapočítávají do eh, národních dluhů. Jak to, že investiční fondy lze eh, vyjmout z masnických kritérií? No Fabio, ono to nejsou peníze členských států. Evropská investiční banka nemá národní prostředky. Ono se to nezapočítává do národních dluhů, protože kdyby se to tak dělalo, tak by to byl vlastně dvojitý závazek. Ten eh, závazek za eh, úvěry Evropské investiční banky eh, jsou v, jsou v účetnictví Evropské investiční banky. Není to ve členském státě, do, kterých se to, do kterého se to vypůjčuje. Já jsem to neřekl jasně. Ale poradci Eh, komisařům nevěděli, že něco takového se tam započítává. Zatímco eh, Německo, eh, tam pan Schäuble je po sedlí dluhem, což v Němčině i nizemštině znamená dluh a vina. A opakem je kredit, a sice důvěra, krédo. Bez eh, eh, důvěry, bez úvěru bychom pořád byli v neofeudální eh, společnosti. Bez toho neexistuje moderní kapitalismus. Další věc. Není třeba risko, rizikových investic. Proč s nimi ztrácet? To by byla takovému sektoru jedna ze silných stránek Jacques Delorse a který jsem uradil, bylo, že Evropa si musí uvědomit, eh, že eh, je tady jednotný evropský akt, eh, který je zaměřený jak na jednotný evropský trh, tak na hospodářskou a sociální soudržnost. A když soukromý sektor nemá důvěry, důvěru, tak je třeba investovat do zdravotnictví, obnovy měst, životního prostředí z veřejného Vytváří to, eh, mm, po, po, postaví se nemocnice, předepíše se lék za veřejné peníze a to eh, vytváří eh, poptávku soukromého sektoru. A potom, Katlen, vaše zpráva. Já vás žádám, neklaďte jen otázky komisi, nevyjadřujte jenom pochybnosti. Řekněte tam jasně, že v tomto návrhu nejsou obsažené žádné skutečné peníze, zatímco EIB a EIF by je dohromady měla. Není třeba nových kritérií. Ať si e, stanovíte, kolik kritérií chcete, tak e, kritéria zvláštního akčního programu e, v Amsterdamu e, zelené technologie, malé a střední firmy, obnova města a tak dále. To už stačí. A potom poslední věc po amsterdamském zvláštním akčním programu, který eh, uvítali no, uvítal nebo navrhoval ho Antonio Guterres, ale eh, přivítala ho i EIB. EIB ze 14 své investice v letech 97 až 2007. Za pomoci eh, tohoto programu, který podpořila, neboť přispíval k konvergenci a kohezi. Takže nástroje jsou k dispozici. Není třeba vymýšlet nové prosím, nedávejte se cestou tím, že se budete ptát více na tento fond, který neuspěje. Bude to trvat nekonečně dlouho. A je to taková profilaxe, protože eh, vlastně ta debata eh, zabraňuje eh, rozhýbat instrumenty, které už vytvořil Delor před 20 lety. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat našim čtyřem řečníkům kteří nám sdělili, jak vidí věci. Chci poděkovat Filipovi Anbo Vikovi, Jose Mariovi Abadovi a Stuartovi Olandovi. A nyní přejdeme k druhé části mm, tohoto slyšení. Holm Keller a Mathieu Groš, které bych chtěl vyzvat, aby přišli sem na pódium. Thank you. Thank you. Euh, Takže eh, teď budeme hovořit o praktické aplikaci a soukromých investicích a jako první na 10 minut eh, dám slovo Holmovi Kellerovi, který je předsedou nadace Kenup. Keller, vous avez la parole. Pane Kellere, máte slovo. Very good. Thank you very much. Já mnohokrát děkuji eh, za příležitost zde vystoupit. Soukromá eh, eh, investiční komunita eh, opravdu peníze nepostrádá a má velkou chuť nebo touží po silném euru. Bohužel řada investičních příležitostí je na dysfunkčních trzích. Trzích, které se vyznačují nepoměrem mezi stimuly a zastaralými regulacemi. Abychom eh, ty investice uvolnili, potřebujeme konkrétní platformy, které budou umožňovat eh, eh, kontakt občanské společnosti, o tom jsem neslyšel, s investory a s vědou a výzkumem. Já vám popíšu Canop, což je z takových platform, která už teď dělá řadu věcí, Eh, které má za cíl právě Junckerův plán. Takže my jsme udělali následující. Nalezli jsme velmi konkrétní eh, příležitost na investičním trhu, což je příležitost, která eh, vyplývá z demografických změn. Demografické změny vlastně se zaměřují na <clears throat> trhy eh, se zdravím a mm, příležitosti pro investice, eh, například v eh, současné době v Číně a ve Spojených státech, ale bohužel ne v Evropě. Ve dvouletém procesu, a tohle nás ještě pořád čeká o Junckerova plánu, jsme s příslušnými konzultanci a bankéři prošli více než 60 odvětví a našli jsme šest velice specifických příležitostí, kde by Evropa potenciálně mohla vést globální trh. Takže tohle není žádné dohánění, ale znamená to velice jasně eh, se k tomu postavit. Jedná se o eh, eh, očkování pro dospělé. Tam Evropa vede dlouhodobě a teď už vedla dlouhodobě a teď ne personalizovaná medicína nejen v onkologii, ale v řadě dalších oblastí a také eh, zdravotnictví založené na hodnotě, což eh, znamená vytváření hodnoty pro pacienty, nezávislá řešení, jakož i modernizace péče. A tenhle soubor, pokud eh, zásadně změníme ten eh, způsob fungování, bude eh, prostor pro to, kde by Evropa mohla do budoucna vést. Dále, proč jsme se tam ještě nedostali? To eh, je také docela snadno pochopitelné. My jsme zásadně nenastavili dobře ty podnětové systémy v těchto oblastech. Abych to řekl jasně jsme v oblasti, kdy inteligentní lidé ve skvělých organizacích systematicky eh, dělají hloupá rozhodnutí. A to je velice eh, zřejmé, neboť je to eh, základ nebo je to základ, základní podmínka pro to, aby investice byly nefunkční. Nakonec máme situaci, kdy máme odvětví, která, do kterých se globálně hodně investuje, ale v Evropě máme eh, velice málo eh, firm, které eh, by byly malé a střední a investovaly, a které, ze kterých by mohly být budoucí Microsofty, Intely, Facebooky nebo cokoliv jiného. A když se podíváme na tohle konkrétní odvětví, tak které nechce vést, bude snažit se být um, v čele, pokud je o zdravotnictví v Evropě, tak to by bylo eh, další nesmysl. Podívejme se na takové konzorcium. Tohle už existuje. Řekli jsme si, eh, snažme se společně eh, s lidmi, kteří normálně nezasedají kolem jednoho stolu, se pustit do takovéto příležitosti. Potřebujeme, aby členské státy nějakým způsobem se pustili do vedení. Tady máme Malskou republiku a Chorvatskou republiku za podporu Světové zdravotnické organizace. A oni říkají, můžeme eh, eh, na úrovni členských států aktualizovat některé ty předpisy, které eh, je třeba. A potom v těchto konkrétních šesti oblastech jsme spojili ty nejdůležitější aktéry na světě, aby zlepšili nějaký inovační systém a vytvořili eh, takovou projektovou a investiční zásobu. A to se týká i zákonodárců. Vyděláte, eh, vytváříte předpisy, zákony, ale budou fungovat, ty budou fungovat jenom, když vás příslušná část společnosti eh, podpoří. Ehm, podívejte se na to eh, eh, očkování. Teď se debatuje o ehm, spalničkách. Tohle je selhání občanské společnosti, ze kterého se eh, stává problém veřejného zdraví. A vede to k nedostatku investic v té oblasti. Ten systém, který jsme vytvořili, je docela jednoduchý. Všechno to tak trochu má za cíl dosáhnout eh, velice malých eh, veřejných investic a podstatného faktoru eh, pákového. Tím, že se zde odpoutají soukromé investice a budou se také vytvářet synergie se stávajícími investiční projekty veřejného a soukromého sektoru a hlavně se tohle bude in organizovat jako malý fond sám o sobě, jako biznis, který není třeba dotovat. Takže naše platforma je eh, biznis sám o sobě, bude eh, potřebovat úvěr, stejně tak jako ten úvěr, který eh, navrhujete, my ho splatíme a budeme schopni trvale investovat do těchto konkrétních inovačních oblastí v Evropě. Takže, co opravdu potřebujeme? Tři následující věci. Potřebujeme systém rozhodování, pro ten fond, který bude zcela nezávislý na e, stranických zájmech, regionálních zájmech, průmyslových e, zájmech nebo e, jiných konkrétních zájmech. Za druhé, musíme být schopni s tímto fondem nakládat tak, aby eh, bylo možné násobit jeho prostředky prostřednictvím pákového efektu a pak jde o to, že už 22 členských států se účastní našeho systému. Tam nejde o to, že je to věc valých nebo velkých členských států nebo realokace prostředků. Je to o, tam to mm, spočívá ve vytváření hodnotě pro, hodnoty pro Evropu. A v lákání soukromého a kapitálu, který je teď investován někam jinam. O to tady jde v téhle platformě a my bychom doporučovali parlamentu, aby se zamýšlel mm, nad tím, co dělá, pokud jde o konkrétní investiční příležitosti. a zaměřil se na eh, skutečné příležitosti nebo úkoly, které opravdu lze realizovat v tomto eh, kontextu. Děkuji vám. Děkuji, pane Kalere. A teď dostává slovo pan Matěj Groš. Pan Matěj Groš, který je expertem na soukromý sektor a který byl jmenován Evropskou komisí jako koordinátor TNT a Konkrétně se tedy orientuje na dopravu. Děkuji, pane předsedo. Já nejsem z soukromého sektoru, protože 20 let jsem byl člen tohoto parlamentu, takže v sektoru veřejném a také jsem participoval na přípravě kritérií pro transevropské sítě. Dnes vám chci říci, jako, jak funguje fond, který existuje, jaké jsme problémy měli v tomto fondu a jaké jsou perspektivy do budoucna v kontextu CEF a transevropských sítí. Takže výzvy, problémy velice rychle. To znamená velice jasný vývoj poptávky v dopravě a potom i jasný vývoj CO2. Před chvíli jsme to slyšeli a doprava je jediný sektor, i, i ve srovnání s průmyslem, kde e, spotřeba CO2 se zvýšila a tam jsme si stanovili jasný cíl do roku 2020. Druhá výzva na tomto slajdu. Na jedné straně se vyvíjí poptávka plus 50 eh, v dopravě osobní a v nákladní až 80 ale s tím, že se málo investuje do infrastruktury a tady právě tento fond je důležitý. Obecný vývoj, třeba tady vidíte vývoj ve Spojených státech a v eurozóně, vidíte, jak se vyvíjely investice a zítra zde v Bruselu bude prezentována jedna studie o investicích do železnic. A předem mohu anticipovat, že i v zemích jako Německo, tak tam eh, asi 300 eh, milionů a ve Francii 400 milionů chybí každý rok. Je to podinvestováno. Je to tedy sektor, který si žádá investice, jako takové i větší údržbu. A třetí výzva. To je výzva E, tedy efektivity. Když vidíme, jak je to rozdělení v dopravě, tedy e, různých způsobů e, silnice a námořní doprava, jak vidíte, a námořní doprava, tak jak to tam tedy se zbožím a cestujícími, takže vidíte, když se podíváme na silnice, tak je to až 80% celkem a takže je třeba to zakomponovat do financování. A evropský přístup. Samozřejmě transevropské sítě, ty začaly jako priorita členských států nejprve a potom z toho vznikl globální projekt, který má finanční nástroj, který je efektivní vlastně poprvé máme efektivní nástroj, protože vidíme, pokud je o průměr financování, tak je to asi trojnásobek než, toho, co, než to, co jsme měli předtím. Potom priority. Priority, ty jsou jasné. E, to je na následujícím slajdu, to znamená, abychom vytvořili evropský prostor dopravy, tak jsme stanovili devět e, základních intermodálních koridorů, u kterých připravujeme investice Takže nástroj, který zde ten znáte, to je následující slide a to 26 eh, miliard v CEF na začátku bylo a zde chci zdůraznit, že 11,4 miliard eh, z fondu soudržnosti ještě mm, s tím, že eh, také to bude mít své alokace. A dále, při, pokud je o financování, tak samozřejmě mm, mm, co je komplikované, jsou to ty takzvané bottlenecks snižování CO2, potom ty přeshraniční úseky, potom eh, tedy ten přechod mezi různými způsoby dopravy, tedy eh, dopravy letecké na železniční a tak dále. Takže to jsou kritéria, která způsobují to, že ta evropská doprava je tak komplikovaná. A evropská reakce, máme na to dvě nařízení, 13, 16 a 13, 15, 13, 16, to je spolufinancování. Když se podíváte na spolufinancování, které máme, takže to je naše priorita, to je tento slide, ano. Když se podíváte na spolufinancování a na eh, to, jak jsme definovali spolufinancování, tak spolufinancování 20 až 40 v průměru v zemích, které nespadají pod soudržnost a až 85 v zemích, které čerpají z fondu soudržnosti. To znamená, že toto spolufinancování z CEF je nezbytné pro financování určitých projektů. Priority, které máme teď, to jsou ty dva další slajdy, Jestli chcete, tak se potom na to můžete podívat. To se tady velice dobře definujeme, ten vztah mezi finančními prostředky na straně jedné a prioritami na straně druhé, prioritami v dopravě. Eh, v tom několikaletém programu figurují a figurují i v tom ročním programu. Co děláme teď, eh, je, že prozatím eh, do konce roku 2014, tam jsme udělali studii koridorů, vytvořili jsme pracovní program, vytvořili jsme eh, program důležitých investic a již včera jsme uzavřeli výběrové řízení na ty programy a to jsou programy tedy, které jsme uzavřeli tedy na rok 2015. A pokud jde o to první výběrové řízení, tak já vám ukážu teď, kolik jsme vložili do toho peněz a jaká byla reakce. Na rok 2015 poté budeme vyhodnocovat projekty podle koridorů, podle členských států, s těmi investičními prioritami to porovnáme a potom v roce 2017 eh, eh, může dojít k revizi. Takže teď ten investiční fond, jak do toho zapadá. Ano, samozřejmě. My z CEF Connecting Europe Facility, tam je těch 8 miliard, to jsou ty přímé finance a vidíme, jaký to má dopad. Na tomto slajdu to vidíme. CEF eh, s novým investičním plánem CEF, celý CEF má dopad celých 3,3 miliardy a pokud jde o dopravu, hm, tak eh, na leta 2015 až 2018 je to 2,7 miliardy dopadu v různých eh, tedy těch jednotlivých článcích. Já jsem citoval ty nejdůležitější tři, to znamená ten, který se týká eh, těch bottlenecks, eh, jak je nazýváme potom i to financování pro alternativní energie a potom interoperabilita, to je třetí oblast, kde se bude hlavně investovat. A nyní, jaká je situace teď? To znamená, když se podíváme na CEF, tak situace je taková, když eh, dáme pryč těch 2,7 miliard, eh, no, které by měly být v dopravě a již probíhá první výběrové řízení, jak jsem řekl, to je výběrové řízení, které je financováno na úrovni členských států ve výši 8 miliard a 4 miliardy by měly jít z fondu soudržnosti, tak vám mohu říci, že to výběrové řízení až do posud, není to ještě definitivní číslo, eh, generovalo žádosti na 36 miliard, i když ta výchozí částka byla 12. Takže jde o přípravu koridoru, jak jsem řekl, a máme za to, neberte to jako definitivní číslo, ale náš odhad je, že asi to bude znamenat 100 miliardovou investici celkem. A v tomto kontextu ten pákový efekt bych řekl, že je asi jedna třetina. A na druhé straně ještě také vám mohu říci, jak jsme analyzovali ty projekty, které byly předloženy v kontextu toho fondu, který se vytváří teď, vyhodnocení projektu velice rychle. Ještě bych řekl, že eh, to je to, co jsme udělali zatím ne v optimálních podmínkách. 127 miliard projektů v oblasti dopravy a jak vidíte, tak z těch 127 miliard asi polovina jsou právě v oblasti silniční dopravy a ostatní jsou, pokud jsou o železnice, tak tady jde o propojení železničních sítí, ne přímo o investice do železničních cest. Dále zároveň jsme provedli analýzu, jaké jsou handicapy, které jsme skonstatovali v minulosti v těchto investicích a pokud si přečtete závěry pracovní skupiny koordinátorů, tak tam se dočtete proč. Tam máme problém s investicemi v oblasti dopravy. Za prvé, jsou tam problémy technické eh, eh, s dodávkami, potom je třeba vyjasnit si státní dotace, státní pomoc, potom statistické, jak statisticky zacházet s PPP a tam se hovořilo potom o riziku Basel 3, to znamená přístup bank a potom vyhodnocení. Závěrem bych řekl toto, pane předsedo. První, série závěrů je, že konstatujeme, že tvorba udržitelného prostoru dopravy si vyžaduje přímé financování asi 30 a první výběrové řízení nám to ukazuje velice dobře. My jsme eh, vypsali výběrové řízení na 12 miliard, máme hm, žádosti na 36 miliard, s tím, že konečné ty investice budou 100 miliard a já si myslím, že kdybychom ještě snížili ty investice, tak bylo špatné. A potom vyhodnocení projektu. Je to mm, těžké vyhodnocovat projekty koridor, protože často eh, tam mm, se potýkáme s národními zájmy a mm, ty státy nevidí ty přeshraniční zájmy, třeba, eh, třeba koridor z Hamburgu do Aten a investovat do přístavu v Atenách. To může být zajímavé i pro Hamburg, ale ten přístup zatím jaksi je těžko chápán. Potom společensko-ekonomický dopad zde je třeba to oddělit od čistě finančního dopadu. Investice do železnic, to je investice, která má velké sociálně ekonomické Eh, dopady než pouze ty finanční. Potom investice do životního prostředí, třeba CO2, jak jsem řekl, v dopravě to je jediný sektor, kde se zvýšily emise CO2, takže zde je nezbytné investovat. Druhý, druhá série mých závěrů je spolufinancování. Konstatujeme, že i v zemích soudržnosti kde kofinancování ve výši 15 až 20 je povinností, tak často tam je problém s deficity v rozpočtu v těchto zemích. Eh, při takovémto financování. Potom internalizace nákladů. Eh, my jsme vedli velkou diskuzi o internalizaci nákladů. Samozřejmě tady bychom mohli otevřít i dveře soukromému partnerství u některých projektů, ale internalizace nákladů konkrétně dnes znamená to, že se vytváří systémy mítného, mítných dálnic, což také znamená, že eh, Eh, v těch projektech se soukromými partnery, tak tam většinou jde o projekty v tomto sektoru, spíše než v jiných sektorech, kde ta návratnost není stejná. A za, dále, co konstatujeme? Prostřednictvím těch koridorů chceme eh, napravit eh, i ten investiční deficit v určitých regionech, to znamená s fondem soudržnosti a s tím, že podle zemích se eh, alokují ty prostředky ze fondu soudržnosti, tak i vidíme, že je třeba snižovat i rozdíly mezi regiony a nebudeme po, hm, hm, hm, pomáhat a půjčovat v oblasti dopravu, dopravy pouze těm nejbohatším regionům, to ne. Takže já myslím, že na tomto základě bychom mohli prakticky vyhodnotit, jak použít ten eh, nový fond. A já si myslím, že ty návrhy, které se teď předkládají v Evropě, to znamená, eh, jak eh, přistupovat k těm investičním fondům, to jsou dobré návrhy, ale třeba to ještě vyladit, tak abychom to neviděli pouze investičně, ale i politicky. O to jde, o to my jsme se pokusili. Děkuji, pane Groši, děkuji za toto expoze, velice jasné. A teď dáme slovo našim dvou zpravodajům, pan Bulman, tři minuty. Po zpravodajích naši dva řečníci zareagují a poté eh, ti, kteří z vás si budou přát, tak budou moci mít slovo na minutu 30. Pane Bulmane. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také panu Kellerovi a panu Grošovi. Začnu panem Kellerem. Pane Kellere, vaše myšlenka v tom smyslu, že je možné, že tak inteligentní lidé za tak inteligentních okolností systematicky provádějí hloupá rozhodnutí. Tuto myš, ta myšlenka mě fascinuje. Myslím si, že je skutečně výstižná. Je tady nebezpečí, že si vás citát zapamatuji. Nyní je tady otázka, jak to změnit. A vy jste k tomu něco řekl. Ale máme tady pár problémů s překladem, s překladem vašeho příkladu toho, co my tady jako zákonodárci zpracováváme. Hovořili jste o nezávislém systému rozhodování, ale až tak nezávislý ten systém není, pokud se podíváme na to, kdo tedy rozhoduje, že to bude zejména EIB na návrh komise a Evropská investiční banka minulosti také jasně projevila ve své politice, že má zjevný zájem sama na sobě. V opačném případě by Evropský parlament nemusel často poukazat na to, že hodnocení AAA nemůže být jediným kritériem pro rozhodování. My eh, pomocí toho EFSI nemáme nezávislý fond. Je tady dohoda o EFSI, dohoda mezi tím, kdo přebírá záruku, to je evropský rozpočet, a tím, kdo bude rozhodovat o investicích. A tady ještě nezávislé, kdo tam bude mít to konečné rozhodnutí v té věci. Tedy to, co vy popisujete, to je politi- že musí tady existovat politická vedoucí úloha v určování orientace těch investičních záměrů, aniž bychom přitom museli případ od případu zasahovat do jednotlivých rozhodnutí, Takové to nastavení, takový systém tady ještě nemáme. Možná to bude výsledkem našeho legislativního procesu, ale momentálně eh, tu odpovědnost mají pouze ti, kteří nemohou rozhodovat. A co si o tom myslíte, by mě zajímalo. A k panu Grošovi ten materiál byl skutečně fascinující z vaší oblasti, který se předpavil a konkrétní otázka. Jak, které ze záměrů, které jsou pro vás důležité, by mohly být financovány z EFSI, proveditelné, realizovatelné pomocí EFSI? CEF bude zejména trpět, pokud dojde k této formě financování, tedy z fondu EFSI. Já se vás tady proto musím zeptat na to, eh, které z vašich konkrétních projektů je možné financovat z EFSI, zejména když pomyslíme na to, že mnoho projektů mají či potřebují veřejnou podporu až ve výši 30%, aby mohly být vůbec zrealizovány. Máte tedy pocit, že je to možné zrealizovat pomocí EFSI, anebo jak to tedy vypadá, vztah mezi FC a vašimi programy CEFu? Já bych velmi rád se od vás dozvěděl, jakým způsobem tento problém, takovou tu mezeru dořešit. Děkuji a nyní pan Fernandeš. Děkuji mnohokrát, pane předsedu. Já bych chtěl poděkovat oběma hostům za jejich projevy, které nám jistě pomohou předložit co možná nejlepší návrhy pro to, abychom zlepšili tento fond pro strategické investice. První otázka z mé strany je, se obraví na oba dva, eh, obrací na oba dva řečníky. Ten fond eh, se chce mít tedy návratnost, zisky. Momentálně nemůžeme říct, jak budou vypadat, ale souhlasíte se mnou v tom smyslu, že jde o to, aby tyto zisky se použili zejména na programy, eh, od kterých se, ze kterých se peníze odeberou v rámci evropského rozpočtu, které tedy budou trpět tímto. Protože my tady dáváme tu záruku ve výši 16 miliard eur a proto vytvoříme ten Evropský záruční fond ve výši 8 miliard eur. A já si myslím, že pokud tam bude nějaký zisk, nějaká závratnost, tak podle mě je logické, aby tyto prostředky se vrátily zpět do rozpočtu, odkud se odejmuli, tak aby podpořili ty rozpočtové obložky, které pravděpodobně tady budou postihnuto tím, že ty peníze se z nich odeberou. A další věc, CEF, nástroj pro propojení Evropy. Víme, že je cílem Eh, tohoto nástroje, eh, respektive cílem našeho fondu je ta adicionalita, ta doplňkovost, že to tedy znamená, že fond nenahrazuje stávající programy, což tedy umožní zmobilizovat soukromé investice. Tady dochází k jistému matku chaosu, že někteří lidé mají pocit, že soukromé investice jsou hřích že ty půjdou pro ty schudné, na ty schudné projekty, na ty životaschopné, na ty, které vytvoří růst a podpoří sociální kohezi, na ty projekty, které jsou v souladu s Evropskou strategií 2020. Nemáte pocit, že tedy je to možné, aby soukromé investice to takto potvořila? Respektive chci se zeptat na to, jakým způsobem sladit nástroj FSI, FC se zásadou té dodatečnosti, která je důležité pro investice, které se činí v rámci CEFu. Děkuji. Merci, monsieur Fernandez. Děkuji, pane Fernandeši. <clears throat> Já bych rád tedy Nejprve vyzval pana Kellera, aby zareagoval, tedy oba zpravodaje, dvě minuty každý. Thank you very much. Já vám akorát děkuji. Začnu u pana Bulmana. Konkrétní doporučení by bylo, aby EIB financovala eh, platformy specifické pro daná odvětví. Platformy, eh, které by potom investovaly do eh, přenastavení eh, podnětů, což je něco jiného, než doplňovat soukromé investice. Tam je vždycky riziko. Nikdo v oblasti soukromých investic nepotřebuje veřejné peníze. Oni mají dost peněz k dispozici. Veřejné prostředky jsou velice drahé a velice těžko se zapojují. Takže eh, kdyby eh, v rámci procesu EIB EIB eh, e financovala a platformy a KINAP by mohl být takový prototyp, ale je jich spousta víc, včetně předních globálních partnerů, kteří by si potom vyměňovali názory o vhodných podnětech pro investice a vedlo by to k změnám eh, struktury odvětví, jako máme například v těch zdravotnických investicích v Evropě, a také eh, k řešení toho podstatného eh, deficitu angažma občanské společnosti, které, který sám vede k nejistým investicím, protože nebudete investovat do očkování, pokud máte nějaký problém ve společnosti. Takže jsou tady velké příležitosti, je to velmi jednoduché nevyžaduje si to eh, velká rozhodnutí. Je třeba eh, rámcově investovat do konkrétních platform a eh, prostřednictvím záruk, které by byly proplacené. A to mě vede k té druhé věci. Je třeba postarat se o to, aby ten fond vydělávat. A většina profesionálně vedených fondů opravdu vydělává. Pokud to budeme pochybovat o tom tady, tak pochybujeme o našich vedoucích schopnostech. A takováto takovéto eh, eh, zisky eh, se budou průběžně reinvestovat do toho fondu. Tady neobjevujeme Ameriku. Na skutečném trhu tyto instrumenty jsou k dispozici. Ovšem otázkou je, jak EIB a FSI budou moci Eh, se vrátit ke svému eh, původnímu eh, v řemeslu, tak aby se kovář držel své kouby. Minuty, pan Goš. Budu hovořit německy, to bude jednodušší. Na vaši otázku, zda chceme financovat přímé projekty, tady bych to viděla poněkud nuancovaně. Velké výzvy v oblasti dopravy nemůžete vyřešit pomocí toho pákového efektu, které, který se nyní očekává. To tady prostě nenajdete. My potřebujeme například až 80% investice v oblasti železnic. To je v každé zemi deficitní investice do železnic vlastně z hlediska hospodářského eh, pravděpodobně země ještě sníží, ale nezmizí. Prostě ta výnosnost, která je požadována, tam není v té železniční síti. Dobrý příklad by byly alternativní energie. Ne, pokud tam například zainvestujete v přístavech nebo na dálnicích, parkovištích, kde ta infrastruktura chybí, a která by mohla potom, pokud bude lepší, umožnit, ulehčit přestup na alternativní energii v oblasti dopravy, tak zde bychom skutečně mohli očekávat, že průmyslisté sektory to podpoří a že skutečně vzniknou ta PPP, partnerství soukromého veřejného sektoru. Takže u těch velkých investic, ne, u těch menších pravděpodobně ano. A další otázka, jakou formu mobility chci a jsou zde nástroje pro to, abychom mohli vést takovouto politiku, anebo jsou zde nástroje pouze proto, aby se podporovaly investice bez vedení, bez politického vedení. Ano, děkuji. Nyní dám slovo kolegové těm z vás, kteří si přejí se vyjádřit nejprve pan Vali. Ano, děkuji. Velice rychlá otázka na koordinátora TNT. Chtěl bych vědět, vzhledem k tomu, že Junckerův eh, fond mm, odebere prostředky eh, z eh, z určitých položek z rozpočtu a v roce 2015 700 milionů bude seškrtáno takto. Takže, takže již jste stanovili Eh, eh, to, eh, jak to bude tedy s investicemi do infrastruktury a jaká je, je zde nějaká již vůle vůbec soukromých subjektů investovat do tohoto sektoru a mm, to znamená, a víme z toho programu, ze kterého se budou brát prostředky, čeho se vzdáme? Děkuji a slovo má pan Rike, který je zpravodajem za výbor pro dopravu. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád se vyjádřil jako eh, zvolený politik a ne jako odborník, spe, nějaký specialista. Mám otázku na Matěje Groše. Zdáli skutečně, zdá se mi, že tady eh, my přece eh, nemůžeme přijít z jednoho nástroje k jinému nástroju kvůli tedy stejné politice, ale kvůli jiné politice by to mělo být. Takže aspoň tak jsem to pochopil. To znamená projekty, které se mají financovat z Horizontu 2020 a CEFu, to jsou projekty asi, o které není moc velký zájem ze strany soukromých investorů je spolufinancovat, takže eh, proto by bylo třeba, aby eh, se tam Ehm, tedy eh, i eh, financovalo tedy z veřejných eh, projektů peněz. Takže musí se ukázat, že ty projekty tedy ehm, jsou z dlouhodobého pohledu tedy životaschopné, že jsou v souladu s naší environmentální politikou a tak dále. Takže mm, zde já si myslím, že mm, my eh, tedy nemůžeme tedy eh, převzít ty eh, peníze tedy z jednoho do druhého a abychom s tím financovali stejné politiky, ale měly by to být jiné politiky, které by ne, a ne, že tedy z fondu EFSI se bude financovat to co by se financovalo z CEF nebo Horizontu 2020. Pro mě je překvapivé, že v podstatě tady mm, rozpočtovému orgánu, což jsme my tedy, a konkrétně tedy rozpočtový výbor a že tedy takto se nám prostě a priori vnucuje, že se jaksi eh, rozbije eh, ten rozpočet. Eh, takže ty že tedy vlastně dáme mm, mm, mm, jaksi peníze někam takto k dispozici a priori a komise tedy si bude brát tak, jak bude potřebovat, bez toho aniž by se eh, změnila politika a přece tady není možné takto eh, měnit rozpočtovou proceduru. Eh, a já tedy pro účely něčeho, co bych nazval bankovní fond, pan Groš byl dlouho poslanec a on zná všechny tyto otázky. Já se ptám, zda skutečně budeme aplikovat stejnou mm, eh, mm, politiku výzkumu, eh, eh, tak jak jsme to i definovali jak jsme definovali ty nástroje, ze kterých se to bude mm, financovat a budeme tedy aplikovat stejnou politiku výzkumu v dopravě a bude se to financovat takže z tohoto fondu. Pan Karas. Pane předsedo, ty dva praktické příklady se mi velmi dobře líbily. Protože potřebujeme benchmarky, potřebujeme nějaké srovnávací kritéria. A potřebu, zejména se mi také líbilo to u pana Kellera, že jsme tak nějak odhlédli od, od těch každodenních sporů o směrnici a nařízení myšle nad to, neboť ta velká otázka, kterou si musíme položit, je, jakou Evropu chceme mít ve kterých oblastech chceme být celosvětovými špičkami a ve velkých oblastech máme ty největší deficity, ve kterých musíme udělat naše domácí úkoly. A pokud začneme z této perspektivy pracovat, tak potom dospějeme k tomu, do kterých oblastí budeme chtít konkrétně investovat. Jistě je to jisté specifikum tohoto fondu, to jistě ano, to specifikum tady je, ale soukromý kapitál dostaneme pouze, pokud tady budeme mít eh, jakýsi požadavek na nezávislé peníze, pokud budeme chtít být globálními hráři, hráči, na, pokud toto vše tam nebude, tak prostě soukromí investoři se do toho nezapojí. Mě by zajímalo, rád bych věděl od pana Kellera, jak, kde vidíte mezi zkušenostmi, které máte s vaším fondem a s EFSI, to propojení, ten link a existuje nějaká spolupráce, kooperace s vašimi projekty, s EFSI, nebo existovaly by i za EFSI? A chápal jsem to správně, že je tady propojení mezi vámi a panem Grošem? Máte nějakou dopravní platformu, nějakou platformu pro obnovitelné zdroje energie? Tak, abyste měli jakýsi most mezi vámi oběma, jakési propojení. Já bych velmi rád, a ještě ten řídící výbor, ten musí se stávat z osob, které budou osobnostmi, nezávislými osobnostmi, které budou zaručovat tu nezávislost. A to bude ten signál soukromým investorům, že skutečně to eh, rozhodování bude nezávislé. Děkuji. Paní Aja Sender. Ano, děkuji, děkuji, pane předsedo. Já zaprvé bych chtěla říci, že eh, v diskuzi, která se vede o EFSI, tak tady se hovoří různé věci, které mě eh, jako poslankyni zneklidňují. Eh, ten návrh pana Kellera, nebo mm, to, co říká pan Keller, je docela atraktivní, tam hovoří o podmínce sine qua non a to, že je třeba změnit stávající legislativu a mm, i Eh, on to hovoří za nadaci Kenup, že je třeba změnit eh, legislativu, eh, stávající legislativu. A což je pro mě trochu alarmující. My samozřejmě jsme ochotni novelizovat legislativu a tak dále, ale já se chci zeptat, v jakém smyslu, jaké změny by to měly být. Ehm, a vy říkáte, že existuje řada chyb a hm, i velké vákuum třeba. I pokud jde pana Groše CEF, tam se hovoří o tom, že se má změnit eh, insolvence 2, Bazilej 3, že se má zavést větší flexibilita v nařízení o vztazích se státy, takže hm, hm, tady jde o to, aby eh, to bylo jasné pro parlament, co se má dělat, protože eh, na jedné straně hm, tedy eh, se dávají peníze, na druhé straně se po nás bude chtít, abychom měli legislativu. Potom se zde hodně hovoří o rychlém financování třeba ze strany třetích zemí, především Čína by se do toho měla zapojovat. A já chci vidět, jak vidíte toto téma a mm, financování EFSI. Pan Mejstad hovořil o riziku geografické koncentrace a tady je také i mm, velké riziko, že jak to bude, e, že zde tedy e, bude problém v těch zemích, které mají deficit na 3%, protože těch, které to mají po 3%, těch je málo. Tedy já se ptám, jaké pobytky dá těmto státům, aby i tyto i financovali projekty. Dále ten expertní výbor těch, ten výbor těch moudrých, eh, takže mm, třeba eh, v případě Castor, tak tam možná také byli moudří, kteří o tom rozhodovali a nakonec to skončilo krachem. Takže bych nerada, aby to skončilo podobně s těmito návrhy. Děkuji. Takže mezi sebou tady máme i zpravodaje výboru regionu a EHSV. Evropského hospodářského sociálního výboru, tak já se obracím na pana Kyberka, zdali chce také stručně slovo. Je parti? A už odešel. Est-ce que monsieur Smith... A pan Smith, zpravodaj za Evropský hospodářský sociální výbor, je ještě tady? No. Eh bien... Euh, no dobře. Tak, tak, tak já je aspoň teď pozdravím, když už tedy pozdě a poděkuji za přítomnost. Ještě někdo chce slovo? A jinak bych vyzval naše řečníky, aby zareagovali na položené otázky. Thank you very much, Chairman. D'abord, euh, d'abord, Monsieur Keller. Nejprve pan Keller. Okay, thank you very much. Děkuji vám, Já se pokusím odpovědět strukturovaně. My se tady snažíme navrhnout, aby parlament projednal a mm, tu legislativu, kterou má dělat jako vytvoření silné odvětvové platformy. To je signál číslo jedna. Za druhé, ty platformy mají eh, investovat do eh, přeměny stimulů a do modernizace regulace. To má smysl pouze proto, že tady hovoříme o velmi technologicky pokročilých věcích. A máme, pokud eh, chcete. A my tady pracujeme s nástroji, které pocházejí z 50. a 60. let a pokoušíme se regulovat věci a příležitosti, na které věda přišla a teprve velmi nedávno. Podívejte se na syntetické vakcíny. My nevíme, jak je dostat na eh, trhu eh, v Evropě. Tak kdybychom to věděli, tak bychom nehovořili o ebole o takovou dlouhou dobu. Kdybychom byli schopni mít tady inovační systémy jako na jiných eh, kontinentech. Máme spoustu vakcín, které by byly k dispozici místo toho, ale my se zamýšlíme nad tím, jak financovat léčbu rakoviny, která je stále složitější a stále dražší. Takže je tady určitá oblast, kde eh, věda je eh, hodně napřed před regulací a jednoduchá eh, přizpůsobení regulace v Evropě je úprava 29krát toho očkování, kdežto v Americe jednou kády, tak do investice. Tak kdyby u zjednodušení regulace bylo snadné. Za třetí, podívejte se na evropský inovační systém a srovnejte ho s izraelským inovačním systémem. Je zjevné, že tady máme nedostatek eh, financování, ale údolí smrti. Údolí smrti to je, kdy eh, řádný eh, program jako Horizon 2020 a tak dále skončí ještě než konkrétní příležitost je schopen zvednout soukromý podnik. A ten, tahle propast je daleko větší v Evropě než kdekoliv jinde ve světě. A ten fond může sehrát tady eh, druhotnou sekundární eh, roli, podstatnou. A to s cílem odpoutat eh, tady ty soukromé, to soukromé financování. Když tady hovoříme o PPP, to je čtvrtá věc, tak si musíme přiznat, že souběžné investice veřejného a soukromého sektoru nebudou fungovat. Můžeme nebo žádné investice do eh, inovativního průmyslu nikdy eh, nepoletí dobře. Ale pokud veřejné investice budou eh, stimulovat komerční investice nebo podpoří různé konkurující se investice do nějaké oblasti, tak to půjde. A potom pátá věc, pane Karasi, na vaši otázku. My dnes dáme na stůl něco, co není úplně pro zdravotnictví. To je pouhý příklad. My navrhujeme inovační systém, který by eh, bylo možné přizpůsobit eh, řadě dalších odvětví. Pokud eh, budou mít eh, na velké nároky na výzkum, budou eh, mít vysoký potenciál růstu a nejsou to ty klasické veřejné infrastrukturní investice, které eh, také chybí. Ty potřebují jiný inovační systém. Ano, na vaši druhou otázku. Mohli bychom toho udělat mnohem více s nějakou zárukou od FSI nebo EBI. Ano. Děkuji. Děkuji, pane Groši. Děkuji. Takže já bych řekl, <clears throat> abych to schrnul, abych zareagoval na otázku, zdali EFSI může eh, mm, plnit stejné politiky jako CEF. Ano, pokud EFSI si bude adaptovat kritéria, která jsme si definovali pro transevropské sítě, tak ano, pokud v článku 5 se nebudou tato kritéria definovat, tak budou existovat jiné priority a ne ty priority, které my máme pro nástroj Connecting Europe Facility, CEF. To je jednoduché. Zde eh, eh, samozřejmě v některých zemích chybí investice, vezmou příklad Německa. Kdybychom vzali pouze silniční sektor, tak v Německu podle analýzy z roku 2012 je poptávka po investicích ve výši 7 miliard euro, takže poptávka nechybí, ale orientace bude jiná. Potom, já myslím, že tím jsem odpověděl na první dvě otázky. Pokud je o geografickou koncentraci, já myslím, že to jsou kritéria, mm, která budou definovat tu koncentraci. Já jsem to před chvílí zdůraznil právě. A to i v zemích, kde ta, ta míra kofinancování 15 až 20 je povinností, tak tady to může být problém. Takže když se na to podíváte z tohoto pohledu rozpočtových pravidel, která jsou velice precizní, tak eh, stávající návrh asi eh, bude znamenat, že ty investice se budou nutně koncentrovat v určitých zemích a v jiných, v jiných se ani nedotknou. Takže Eh, global player. To je hezký příklad, který se mi líbí v Evropě. Já myslím, že již po dlouhou dobu se nám nedaří řešit jasné téma a to je, že železnice se může stát global player. To znamená, že železnice může být významnou evropskou investicí. A co se děje teď, když vezmete koridor třeba z Hamburku koridor do Aten, Aten tak musíte eh, pětkrát měnit lokomotivu, protože tam jsou, je tam i jiný prot a jiné bezpečnostní systémy. A když, si, když jedete kamionem, no tak prostě jenom se zastavíte, abyste dočerpali palivo, nic jiného. Takže pokud chceme se stát globálním hráčem, global player, no tak musíme jak si se eh, Eh, snažit tedy to, jak si neutralizovat ty problémy a pokud chceme skutečně investovat, tak musíme eh, dát eh, tuto možnost tomuto průmyslu, aby mohl do toho investovat a tvořit pracovní místa, ale musíme ochránit před těmi investicemi tedy z Číny a podobně. A třeba říci, ano, tak tam budou autobusy na železnicích jezdit. Dobře, to může mít velkou přidanou hodnotu pro Evropu, pro mobilitu a tak dále. Takže e, samozřejmě mm, i, mm, takže mm, na takovéto projekty se musíme připravit. Ještě nám zbývají čtyři minuty. Já mám kušení klást doplňující otázky, protože některé ty projekty Mm, potřebují stabilizovaný eh, regulační rámec, třeba železnice. Pokud nebudeme znovu definovat regulační rámec, no tak někteří investoři budou k tomu přistupovat laxně, protože když nebude dobrý regulační rámec, no tak to nebude rentabilní pro ně. A pokud je třeba o léky, pane Kellere, vy jste o tom mluvil, když stát nebude eh, Eh, financovat eh, programy pro země, které potřebují léky, no tak investoři do toho nepůjdou sami. A je třeba, aby zde existovala koordinace, koordinace mezi mm, politikami a mm, regulací. A například eh, ty fotovoltaické panely v minulém roce, ten příklad, pokud nebude existovat minimální ochrana proti dumpingu na dovozu, tak eh, investoři do toho nepůjdou. Ano, já to chápu, ale pokud jde o dopravu, takže tady bych řekl, máte předpisy, které již byly předloženy a které mohou být eh, spolehlivým regulačním rámcem, třeba železniční, čtvrtý železniční balíček. To je příklad, kde máte ten technický pilíř, který právě požaduje tu interoperabilitu, tu technickou interoperabilitu mezi státy. A členské státy budou mít možnost tady. Já bohužel tady slyším, že to asi nebude snadné, protože každý chce si ponechat ty své národní výsady. Je třeba říci, že tady komise a parlament, že musí udělat to, co mají, to znamená připravit regulaci, předpisy v dopravě a i ty finanční nástroje a regulace e, budou tak efektivní, tak jak bude dobrá vůle členských států. A tady bych vyslal tedy obecno, obecný apel i na radu. A možná to bude způsob, jak tedy završit vnitřní trh. E, a to tež platí pro digitální e, trh, pro telekomunikace. Pane Kellere, prosím. Děkuji vám mnohokrát. Já mm, mám slabé místo pro železnice, moje manželka tam pracuje, nicméně musíme tady uplatit následující logiku. Musíme vytvářet příležitosti pro nové společnosti, pro inovativní nové cíle, protože to budou takoví ti kandidáti na akvizici velkými společnostmi. A řada přirozeně relevantních odvětví Mm, prostě je poznamenána tím, že v Evropě je velice málo mladých firm. A, jedna, a jeden cíl, kterého tady musíme dosáhnout, je, že musíme vytvářet regulační systém a podporovat ty země, které mají inovační regulativní eh, systémy uvnitř EU. A musíme umožňovat eh, zásadní nárůst eh, těch začínajících podniků v podstatných odvětvích v Evropě je třeba eh, zaměřit se na to, které ty, která ta odvětví eh, se mají kvalifikovat. Je třeba expertní platformy a já vím, že jich existuje celá řada. A budu, můžou tady být příležitosti eh, v železnici jako o, v řadě dalších oblat, do, dopravních odvětví. Nous arrivons à la conclusion. Tím se dostáváme k závěru. A abych eh, otestoval interoperabilitu železnic, tak bych řekl, že naše příští zasedání bude ve Štrasburku, a mm, to ve čtvrtek 12. března od 8 do 10 hodin a eh, to bude velký okamžik, poněvadž 12. března nám bude předložen návrh zprávy. Pánové zpravodajové, máte naši důvěru. A já nepochybuji, že dnešní eh, slyšení vás obohatilo. Roberto. Ano, to skutečně byl velice intenzivní den, takže můžeme uzavřít tuto schůzi a budeme se těšit na prezentaci zpráv našich zpravodajů a příště se sejdeme ve Štrasburku. Thank you very much. Děkuji.